Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Eh, srdečně vás vítám na schůzi našeho výboru. Eh, můžeme začít. Eh, vidím zde samé radostné obličeje po týdenní přestávce. Jistě vám to udělalo dobře, jistě jste ji dobře využili. A Ehm, bod jedna, to je přijetí pořadu jednání. Tady bychom měli dvě menší změny. Na jedné straně to jsou Discharge Opinions od Judy Hauk. 9, 10, 11, 12 a 13. To budeme mít jako první, budeme mít hlasování a blok a potom se dostáváme k bodu číslo 5. Ehm, to je Um, udržitelná budoucnost pro dopravu. A potom se zde také navrhuje, aby bod 15, to je moje zpráva, je to takové malé eh, téma, eh, formální změna. Eh, bude to tedy pod, před bodem 15, biocidní přípravky, to bude velice rychlé téma, je to pouze taková formalita. Takže pokud s tím souhlasíte, tak bychom E, postupovali tímto způsobem a potom sdělení předsedy. E, máme zde všechny jazyky e, mimo estonštiny, litevštiny, malteštiny, portugalštiny, slovenštiny a slovenštiny. Tyto jazyky dnes eh, k dispozici nejsou. Slovenštinu budeme mít eh, zde dnes odpoledne, až pan Peterle bude hovořit o eh, programu boji proti nádorovým onemocněním 17 až 18 hodin to bude. A potom bych vás rád informoval o novém elektronickém systému abychom mohli eh, mm, uplatňovat eh, pozměňovací návrhy. Máme tady systém, který se jmenuje AT4AM. Authoring Tool for Amendments se to jmenuje a asistenti na to byli upozorněni. Dokonce jsme měli pozvánku na takový úvodní kurz, ale i nadále je možné získat uh, u sekretariátu všechny informace. A je to důležité z toho důvodu, že uh, máme sedm zpráv, které máme na programu a ty budou projednávány podle toho nového systému. To znamená, že pozměňovací návrhy můžou být uh, um, pojednávány právě podle tohoto nového volného systému, paní Hlava, eh, eh, o kozloví, a potom je zde zpráva o eh, biocidech a potom informace o lékařských přípravcích, paní Nancy Baros a pan Florence a paní Matias o lékařských přípravcích a Eh, tady je potřeba eh, se podívat na to, jak se to bude dělat podle toho nového systému. Potom bych chtěl ještě zmínit to, co jste eh, četli všichni ví, všichni, že ehm, Ivo ehm, překvapivě pro mě oznámil své odstoupení oznámil, že neprodlouží svoji smlouvu, která bude končit 30. června a já si myslím, že my za výbor můžeme říci, že je nám to líto. On byl velice dobrým partnerem pro rozhovory a byl velice angažovaný a velice kompetentní, velmi kompetentně vedl tento sekretariát. Není nikde napsáno, proč skutečně končí, ale myslím si, že zklamání z Kodaně eh, bylo u něj velmi hluboké hluboké. Eh, máme novou komisi, eh, poté, co jsme ji ve Štrasburku zvolili a pro naši oblast je zde celá řada osobností, které bych rád zmínil. Eh, Josef Becker, který je nám velmi eh, známý, bude generálním ředitelem pro klimatickou akci. Karl Friedrich Falkenberg zůstává generálním eh, tajemníkem GD životní prostředí. Robert Madlang zůstává generálním ředitelem pro DG Sanko a Petr Cangl bude generální ředitel pro DG humanitární pomoc, kde eh, mm, pro což jsme také příslušní. A rád bych ještě upozornil na dopis od pana předsedy Barosa všem šéfům států a vlád eh, k tématu ochrany klimatu a Eh, také úvod od paní Hedegard Eh, která je naší vyslankyní pro klima ve světě a je eh, dobré, že zůstáváme u eh, našich závazků, to znamená, že se máme 30% redukci CO2, to bylo výslovně zmíněno v dopise pana Baroza. Rada ministrů pro životní prostředí v březnu schválí své cíle pro biodiverzitu a myslím si, že zde budou velice náročné cíle pro konferenci v Nagoje eh, v tomto roce, protože biodiverzita je těžištěm eh, činností pro rok 2010. To tedy bylo několik sdělení z mé strany a potom se dostáváme k bodu 3, to je schválení zápisů ze schůzí, které se konaly 13. ledna, 14. ledna, 15. ledna a 25. až 27. ledna. Pokud nemáte žádné eh, připomínky, tak to považuji za schválené. Potom se dostáváme k bodu 4 našeho pořadu jednání. Je to eh, otázka k ústnímu zodpovězení v tomto výboru a máme eh, otázku eh, pana kolegy Barta Stase, eh, která se týká materiálů určených pro styk s potravinami. Máme zde komisi a já bych řekl, že pan Stas by tuto otázku měl ještě jednou uvést a za komisi pan ředitel Gary Pudlis z VG Sanko zodpoví eh, tuto otázku. Děkuji. <clears throat> Kolegové, já budu stručný, protože ta otázka samotná je dosti rozsáhlá a poněkud detailnější, takže se <clears throat> budu těšit na předběžnou odpověď ze strany zástupců komise. Problém, <clears throat> který mne zajímá, spočívá v tom, že když hovoříme o materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, je zde celá řada legislativních předpisů, které je třeba přijmout. Tak když se podíváme na webové stránky komise, zejména na tu část, která je tomuto věnována, je tady uveden seznam existujících právních předpisů, je tady dokonce i tabulka, je tam dokonce i tabulka, která zhrnuje všech, veškerý ten eh, předmětný materiál a říká velmi konkrétně, jaký právní předpis danou látku, daný materiál upravuje. Takže skutečně máme velkou, velký objem před, e, předpisů, které se týkají gumy, plastických hmot, e, keramických hmot a tak dále. Ale pak je tady celá řada dalších materiálů, které nejsou upraveny těmito předpisy a které jsou e, upravovány jenom na úrovni členských zemí. <clears throat> Některé tyto materiály mohou dávat vznik určitým pochybám, co se týče bezpečnosti těchto materiálů. Například tiskarské Inkousty, tiskarské barvy, e, to je věc, která může přijít do styku s potravinami a může působit určité problémy. Pak je tady další problém a to jsou migrační limity. Máme k obecné a konkrétní migrační limity, které byly nastaveny v celé řadě případů ale je potřeba tyto limity revidovat. A mě by zajímalo, v jaké fázi se tato problematika nachází. Eh, když jsou, a to je další problém, když jsou no, na, na trh uváděny nové materiály, například nanočástice. I tady může vznikat obdobný problém. Proto jsem předložil toto ústní otázku, která má čtyři konkrétní součásti a bude mne zajímat, co k tomu bude mít komise a doufám, že já a kolegové budeme moci reagovat. Um. Děkuji, kolego Stasi, a teď bych požádal komisi, aby odpověděla. Podle. Podle. Děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat na ty čtyři otázky pana Stáse. K prvé otázce mohu říci, že tento rok DG Sanko zahájí revizi ne zcela harmonizované legislativy v této oblasti připravujeme efektivní systém a proto, aby došlo k té harmonizaci, která není. A jde o to, abychom chránili spotřebitele, ale zároveň je třeba zapránit nepřiměřené zátěži, byrokratické zátěži pro příslušné úřadu, úřady. Je potřeba zde také zapracovat ty nové věci, inovace. Stávající eh, legislativa vychází z eh, těch konkrétních eh, materiálů, konkrétních látek. Týká se to asi deseti tisíce látek, které jsou používány Eh, k vytvoření tohoto seznamu bylo třeba dlouhé doby a budeme se eh, zabývat dále rozvíjením tohoto seznamu, pozitivního eh, seznamu a to společně s dalšími s dalšími možnými řešeními, které povedou k ochraně spotřebitelů a to na základě obecného přístupu lepších právních předpisů, lepší právní regulace. Takové nové předpisy mohou vznikat, vznikat pouze po provedení, provedení dopadové studie a tu předpokládáme, že předložíme parlamentu v následujících 12 či 18 měsících. Na otázku dvě komise má za to, že migrační limity jsou příslušným a vhodným nástrojem k ochraně spotřebitele a jsou nastavovány na základě vědeckých poznatků, které provádí Agentura pro bezpečnost potravin <clears throat> co eh, jde o negativní, pokud se týče negativního působení na činnost endokrinních žláz, naše předběžné, předběžné eh, ohodnocení je takové, že pokud dochází k migraci, která má tento negativní dopad a pokud nová, eh, nové vědecké poznatky jsou dostupné a toto naznačují, je třeba vždy vyžádat nové vyhodnocení úřadem EFSA. Pokud používá podnik, podnik podnikatel takovouto legálně schválenou látku, je však třeba, pokud se objeví nové vědecké poznatky naznačující zdravotní rizika, aby tento podnikatelský subjekt informoval o tom, že ji používá. Co se týče trojky, eh, eh, a co se týče tedy otázky číslo 3, plasti, plastické materiály, umělé hmoty, tady musí žadatel vždy eh, pokud je chce používat, zmínit zamýšlené užívání, to znamená zmínit, jaké potraviny bude do takovéto látky, jaké je potraviny přijdou s tou látkou do styku a se tuto informaci vyhodnotí a potom při tom schvalovacím postupu, pokud je to nutné, nastaví určitá omezení pro využívání této uh, dané látky. Ta omezení se mohou týkat určitých druhů potravin, které budou třeba vyjmuty z toho používání protože ne veškeré situace a případy mohou být během toho schvalovacího eh, procesu eh, zváženy, protože těch možností je, jsou tisíce. Je to vždy ten skutečný provozovatel, který balí potraviny, je ten, který nese odpovědnost za tuto činnost. To je zásada, která je v obecných předpisech. K otázce číslo čtyři Veškeré tyto materiály musí být vyráběny v souladu se odpovědnými zásadami pro výrobu. To znamená, že výrobce těchto materiálů musí zajistit bezpečnost těchto materiálů ať už je ten předpis jakýkoliv, buď je na evropské úrovni plně harmonizován, a nebo je to předpis vnitrostátní legislativy. To znamená, že výrobce je odpovědný za bezpečnost tohoto uh, výrobku, tého obavalového materiálu. A to tím, že musí zvolit vhodné výchozí materiály, musí dohlížet na výrobní proces tak, aby nedošlo ke vzniku škodlivých látek v tom výrobním procesu a musí provádět kontrolu výstupu eh, toho eh, vyrobeného produktu. Tento, tato zásada platí pro celý ten výrobní řetězec balení potravin, veškeré kroky musí výrobce dokumentovat. Tyto dokumenty jsou přístupné pro úřední kontroly a inspekce národními vnitrostátními orgány. Toxikologické údaje musí být dostupné pro ty látky, které migrují do potravin a které nebyly autorizovány a nebylo pro nich, pro, u nich provedeno vyhodnocení rizik. Jak jsem říkal, my začneme letošní, v letošním roce postup revize, zejména u těch materiálů, které nejsou ještě harmonizovány, tiskařské eh, barvy, obalové látky, eh, hliníkové materiály. A v této revizi eh, mm, zvážíme také, zda je u těchto nových materiálů neharmonizovaných potřeba ještě provést toxikologické studie na úrovni výrobce, abychom zajistili bezproblémovou výrobu. Ta revize je velkým úkolem, který před námi leží a e, uvidíme e, zde návaznost s programem RIC, který je pro, e, programem REACH, který je programem komise a tady je jasná návaznost na eh, vyhodnocování podle programu REACH a tím, touto naší revizí. Eh, ano, děkuji velice za tyto informace. Eh, ptám se, zda máte ještě nějaké dotazy, pan kolega Vistas. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat na tu poslední část toho, co říkal uh, zástupce komise k otázce čtyři. Tady je řečeno, ano, že výrobci musí dodržovat pravidla e, při výrobě, pravidla <clears throat> bezpečné výroby, e, to znamená dodržovat ty zásady, které jsou obsaženy, ta pravidla, která jsou obsažena v e, předpisech, ale já bych trval na tom, že <clears throat> že je to povinnost eh, provádět ty toxikologické testy, ty jsou nesmírně důležité a mně se dá, že komise je tady určitým způsobem váhavá. Je to 17 různých typů produktů, pět z toho již je upraveno předpisy eh, eh, a další nebyly. Co se týče plastických hmot, tam je dobrá regulace, dobré předpisy. Pracovní dokument komise, který se objevil začátkem roku, eh, uvádí tento uvádí úmysl komise zvážit stávající směrnice a spojit je do jednoho jediného předpisu s Eh, plně konsolidovaného textu. To si myslím, že je velmi dobrý krok a chci komisi k tomu pogratulovat, k tomuto rozhodnutí. Ale když se podíváme na připravované nařízení k umělým hmotám, eh, je tady celá řada nedostatků. Například je tady, není, není dostatek pravidel k barvivům, rozpouštědlům, která se používají při výrobě. To jsou věci, které mi dělají starosti. <clears throat> V prv, odpovědi na prvou otázku řekla komise, že se připravuje nový nová revize, nový návrh předpisu tady hovoří o 12 až 18 měsících a to se táhne již léta. Parlament toto nepřináší eh, tuto otázku poprvé. Chtěl bych tedy jasnější harmonogram a možná i rychlejší eh, přijívání. Hovořilo se tady o tiskařském inkoustu, o tom hovořil zástupce komise z pohledu veřejného zdraví. Tady se dějí určité věci nebo se objevily na základě investigativní žurnalistiky informace, které mne dělají starosti. Děkuji. Děkuji kolegyně Klas, děkuji pane předsedo. Když um, uvažuju a e, slyším, e, jak jsou rozdělené kompetence, tak e, tady mám určité obavy. Hovoříme o e, směrnici o biocidech, mluvíme tady o tiskařské barvě e, v obalových materiálech a já se ptám komise, zda to můžeme vůbec správně správně oddělit a jak budeme zamezovat tomu, aby se všechny ty oblasti nepřekrývaly. Takže ať už to budeme eh, vyčlenovat z té směrnice o biocidech, protože později eh, to bude v nějaké směrnici, která se bude týkat materiálu, které přicházejí eh, do kontaktu s potravinami, takže jak bychom to měli oddělit? Možná, že tady má komise nějakou jasnou představu. Ano, můžete prosím ještě odpovědět? Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, především odpověď panu Stasovi. Eh, budoucí právní předpisy, eh, které chceme předložit parlamentu i radě, budou pokrývat veškerou tuto problematiku. Jak víte, než předložíme návrh právního předpisu k hlasování v parlamentu a v radě, musíme provést nejdříve posouzení dopadu. To znamená, Nejdříve musíme eh, vyhodnotit všechny možné varianty, posoudit jejich přínos i jejich náklady a to také pro podniky, včetně malých a středních podniků. To je dost dlouhá práce, zejména v této oblasti, která pokrývá desítky tisíc různých látek. A eh, je tady samozřejmě důležitá složka inovací. Pan Stas hovořil konkrétně o nanočásticích to je oblast, kde jsou velmi výrazné inovace, kde věda a technika neustále přinášejí nové a nové látky. Musíme proto postupovat velice opatrně, obezřetně, aby tyto nové látky nebyly pro spotřebitele nebezpečné. A bohužel není ještě dostatek vědeckých údajů k dispozici. Dále je na členských státech, aby kontrolovali uplatňování eh, právních předpisů. Jednak eh, právní předpisy EU, eh, e to je tedy především to rámcové předpisy a pak také specifické předpisy, které se týkají jednotlivých skupin látek, zejména těch harmonizovaných ale také látek, které ještě harmonizovány nejsou. Členské státy musí kontrolovat veškeré eh, postupy jednotlivých eh, hospodářských subjektů, zda uplatňují dobré postupy. A také nás musí informovat v případě, když eh, kontroly odhalí nějaké mezery a když existují, když jsou zjištěny mezery, je pak na nás, abychom učinili příslušná opatření. Je pravda, že u tiskařské černi nebo tiskařských barev nemáme eh, komunitární předpisy, ale máme tady General Food Law, eh, která stanovuje, eh, že Tady pod tímto termínem rozumíme také veškeré obaly, veškerý takzvaný packaging a v minulosti už byly Eh, případy v Itálii v roce 2007, kdy šlo o tiskarskou eh, černě, která prostupovala eh, obaly tetrapak. A takové problémy je třeba samozřejmě vyřešit dříve, než se stanou nebezpečnými. A teď odpovídám paní Klas. Existují dva typy látek. Biocidy, pokrývají určitý počet látek, produktů, které mají čistit, dezinfikovat eh, ruce, zařízení, které je využíváno v eh, zemědělsko-potravinářském průmyslu, ale také v chovech. To jsou zvláštní látky, které nepokrývá Food Contact Materials. Food Contact Materials, to jsou všechny látky, které obklopují, zabalují, obalují eh, potraviny. A je samozřejmě určitá vazba, ne příliš úzká, ale určitá vazba mezi biocidy a eh, těmito látkami pro styk s potravinami. To už se objevilo v nových právních předpisech o biocidech. Pokrývá to tedy dva typy látek, nebo oba typy látek, ale s určitou koordinací. U schválení dochází k určitému překrývání tam, kde jsou materiály pro styk s potravinami, které se mohou stát biocidy. Například určitý, určité, určitý typ obalu, který zabraňuje eh, šíření, množení bakterií. A tady samozřejmě je vazba mezi předpisy o mm, materiálech styk s potravinami a právní předpisy o biocidech. Čili chtěl bych eh, tady paní Klas eh, ubezpečit eh, v této věci. Děkuji vám. Děkuji a ještě další krátká otázka, prosím. Uvedl jste, že je eh, povinností členského státu, aby provedlo testování a prováděl předpisy a že vám také musí poskytovat informace. A má otázka zní, kolik textů, eh, testů provedly eh, v nedávných letech členské státy a kolik problémů zjistili a co hledají v těch testech? aby skutečně právní předpisy byly náležitě implementovány. Já bohužel o nemohu odpovědět na otázku o počtu testů, které provádí členské státy, ale členské státy rozhodně testy provádějí, to vás ujišťují, a to na různých úrovních. Přímo e, v rámci trhu, to znamená e, v supermarketech, v restauracích, e, odebírají potraviny, které jsou baleny, jako například je voda, a stanovují migraci z plastových hmot do, do té vody například. A pak se také provádějí kontroly při dovozu. Když eh, dovozci dovážejí například eh, keramiku, nádobí, porcelán, eh, kastroly, ale také plastové eh, skleničky, talíře, příbory. Vždycky se provádějí kontroly při dovozu. A když eh, takové testy odhalí, že to neodpovídá eh, předpisům EU, pak jsou tyto dovážené produkty vráceny zpět. Čili jak na hranicích, tak i uvnitř členských států přímo na trhu, ale i přímo v továrnách, které vyrábějí takové produkty, probíhají testy a kontroly. A když jsou zjištěny závažné problémy u eh, produktů, které již se prodávají na trhu, pak eh, se provádí tzv. postup varování v rámci systému rychlého varování, aby bylo možné informovat všechny členské státy i třetí země, do kterých eh, takovéto produkty byly dovezeny a tyto produkty jsou staženy z trhu. Hm, takovéto materiály pro styk s potravinami, které neodpovídají předpisům, jsou pak okamžitě staženy z trhu. Máme také komunitární inspektory z veterinární eh, agentury a agentury pro potraviny, kteří ověřují, jak členské státy aplikují specifické předpisy o materiálech pro styk s potravinami. To znamená, jezdí do jednotlivých členských států a zjišťují, kolik kontrol bylo provedeno, jak je prováděn celý soubor právních předpisů. To je také uvedeno ve zprávě a zprávy jsou k dispozici veškeré veřejnosti. Vielen Dank, dann haben wir dieses wichtige, aber... Ano, Tímto bychom tedy měli toto velice důležité a zajímavé téma eh, pro dnešek vyřízeno. Teď se dostaneme k celé řadě hlasování, takže mm, předpokládám, že všichni máte sebou elektrickou kartu, protože se hlasování bude odehrávat také elektronicky, takže prosím, abyste si připravili karty. Eh, řekli jsme, že body 8 až 13, o těch se bude hlasovat nejdříve, to je udělení absolutoria za rok 2008. Ehm, připravila to kolegyně Jutta Haug, ehm, eh, udělení absolutoria eh, za souhrný rozpočet, oddíl Římská 3, tady jsou čtyři pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat o paragrafu 6, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro. Proti? Zdržel se? Přijato. A potom se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 3, Juty Hauk. Kdo je pro? Děkuji. Kdo proti? Zdržel se? Přijato. Potom se dostáváme k závěrečnému hlasování o této zprávě. To budeme eh, dělat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Je to jednoznačné, 38 pro, jeden se zdržel, takže blahopřeji paní Jutě Hauk. A nyní se dostáváme k hlasování o agenturách. Eh, agentura pro chemické látky. Tady nemáme žádné pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat elektronicky o této zprávě. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 41 pro, jeden se zdržel, e, přijato. A nyní se dostáváme k hlasování o ECDC agentuře jeden pozměňovací návrh od paní Juty Hauk. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Máme tady eh, Orel Amendment, Delete Interim. Kdo je tady pro? Děkuji. Kdo je proti? Eh, zdržel se, je to přijato. Budeme hlasovat elektronicky o této zprávě. a Zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. 40 pro, a jeden se zdržel. A teď se dostáváme eh, k Evropské agentuře pro bezpečnost potravin. Budeme eh, hlasovat elektronicky, nemáme pozměňovací návrhy, zahajuji hlasování. A končím hlasování. 41 pro, jeden se zdržel, jeden je proti. E, tímto je to přijato a nyní se dostáváme k dalšímu hlasování o EMEA. Tady máme dva pozměňovací návrhy. E, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 1 paní Juty Hauk. Kdo je pro? Děkuji. Proti? E, zdržel se? Přijato. Eh, pozměňovací návrh pana Ulmara je identický, nemusíme hlasovat, budeme tedy elektronicky hlasovat o celkovém eh, o celkové zprávě, o zahově hlasování. A eh, končím hlasování. 42 pro, jeden, jeden se zdržel, tež přijato. A potom poslední hlasování v tomto bloku o Evropské agentuře pro životní prostředí. Nemáme žádné pozměňovací návrhy, budeme tady hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. A končím hlasování. 42 pro, jeden se zdržel, také přijato. Eh, blahopřeji paní Jutě Hauk ehm, pro, za tyto zprávy o udělení absolutoria eh, za rok 2008. Eh, a teď se dostáváme k bodu 5. Udržitelná budoucnost pro dopravu. To je návrh stanoviska, který, jehož jsem já navrhovatelem. Máme tady 39 pozměňovacích návrhů. E, dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 1. E, split vote, první část tedy, kdo je pro tuto první část, kdo je proti. E, zamítnuto, druhá část, kdo je pro druhou část Děkuji. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to, řekl bych. E, takže budeme elektronicky hlasovat, zahajuji hlasování. E, končím hlasování. Ano, správně jsem to viděl. 18 pro, 24 proti. Zamítnuto pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. A, eh, takže eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnuto 1,20 k 1,20, to bylo těsné. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh pozměňovací návrh 7, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 8. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? zdržel se. Eh, to budeme muset zkontrolovat, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Uh, ano, eh, výrazně tedy většina pro, přijato. Potom pozměňovací návrh 8, část 2b. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Eh, kontrola, takže zahajuji hlasování. A eh, končím hlasování. Přijato. 24 eh, ku 16, ku 1. Eh, takže pozměňovací návrh 12. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 18, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, první část, pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Ehm, to překontrolujeme. Pozměňovací návrh 21, druhá část, zahajuje hlasování. A ehm, končím hlasování zamítnuto. To bylo jasné, 19 ku 25. Potom pozměňovací návrh 18, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 22, pro? Proti? Zdržel se. To budeme muset také překontrolovat. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. 20 ku 18, 4 se zdrželi, přijato. Potom eh, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se, přijato, 20 pro, proti, zdržel se, přijato, 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Devatenáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, držel se zamítnuto, 29 pro, 27 eh, kontrola, takže já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. takže eh, pardon, je to přijato. 29 eh, pro, proti, zdržel se, eh, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se. Eh, řekl bych, že je to přijato, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37, první část, pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijato, druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, 39, pro, hm, proti, zdržel se, přijato. Hm, zkontrolujeme 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže tady jsem to odhadl dobře, 24 proti 19 a 1, takže teď se dostáváme k závěrečnému hlasování, budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. 43 pro a jeden se zdržel. Takže naše stanovisko výboru pro dopravu k um, příštímu tématu a sice k budoucnosti pro dopravu. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, to je bod číslo 6. Je to návrh stanoviska paní Liotát o e, udržitelném rozvoji evropské akvakultury. Pozměňovací Návrh 5 eh, k paragrafu 1. Kdo je pro? 5 eh, je pro. Proti. Držel jsem. Přijato. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 7 eh, pro proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, pro takže to neakceptuje pozměňovací návrh chce po komisi, aby provedla výzkum v těch zemích, kde, dě, kde pěstují ryby a aby tento výzkum naznačil, jaké by mohlo být poškození pro lidské zdraví. A pozměňující návrh 12 ani 13 tak nečiní, ale tento pozměňovací návrh vlastně chce, aby ten výzkum se prováděl tam, kde se e, produkce odehrává a komise na základě tohoto by měla najít, e, najít e, určitá poškození. Nevím, proč by to tady nemohlo být navíc a neodpadlo. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato rovněž blahopřeji. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se. A to budeme se překontrolovat, zahajuji hlasování 15. Končím hlasování. 23 pro, 20 proti, přijato, 16 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bude stejná většina, budeme to kontrolovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, to je ještě těsnější, 22 pro, 20 proti, jeden se zdržel, přijato. 17, tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, myslím si, že to bude tatáž většina, je to tedy přijato. 18 pro, proti? kontrolujeme osmnáctku, Zahajuje hlasování. Končím. Ano, je to přesně obráceně. 20 pro, 23 proti, takže zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Potom pozměňovací návrh číslo 1, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdržel jsem, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdržel se přijato, čtyři pro, proti, zdržel se přijato. A takže se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Kdo? Eh, hlasování zahájeno a ukončeno. 42 ku 0 pro, blahopřeji paní Liotát, pro budoucnost eh, evropské akvakultury. <clears throat> Potom budeme hlasovat ještě o Evropském programu pozorování země. Eh, pan Vittorio Prodi. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích zpravodaje. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh dvě, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh tři, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh čtyři, pro, proti, zdržel se. Kontrolujeme, zahově hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 26 proti, zamítnuto, takže se dostáváme k závěrečnému hlasování. elektronické zahajuje hlasování. Končím hlasování. 42 ku 0. Eh, blahopřeji panu Vitoriovi Prodimu. Eh, tento eh, systém pozorování země je velmi důležitý. A potom byl návrh, že bychom nyní hlasovali ještě o bodu 15. Je to určitá formalita, nejsou zde žádné věcné změny, žádné obsahové změny, nejbrž je to pouze změna eh, v právní eh, kvalitě a sice jde zde o to, že návrh komise mění právní základ rozhodnutí rady, které jsme měli dříve na směrnici, to znamená na postup eh, Eh, kde se podílí parlament eh, v roce 2004 v rámci hygienického balíčku eh, kompetence komise a její právo měnit návrhy komise. Toto bylo potvrzeno, takže směrnice z roku 2004 oficiálně od června 2010 eh, nahrazuje staré rozhodnutí rady. Aby eh, nedošlo k žádným eh, nejasnostem, tak ta, to staré pravidlo musí být oficiálně eh, zrušeno a nové eh, zavedeno, protože tady jsou referenční formuláře, které eh, všichni importéři výrobků ze zvířat a všichni inspektoři tyto formuláře denně používají, takže tady je třeba mít určitou referenci a v té zprávě je přesně právě toto. To znamená, že se končí platnost starého rozhodnutí rady a potvrzuje se platnost směrnice z roku 2004 od června června roku 2010. Takže je to tedy určitá formalita, takže já jako předseda jsem navrhl, eh, že bychom o této zprávě hned hlasovali, pokud nebude nikdo proti a samozřejmě, eh, že eh, bychom si mohli ještě krátce vyslechnout komisi a mohli bychom se k tomu krátce vyjádřit. Takže prosím, aby komise nám k tomu zcela krátce něco řekla. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, vy jste řekl vše, co bylo zapotřebí říci. Toto je vlastně taková eh, právní eh, akce, která má za úkol vnést opravdu jasno do celé věci. To je vše, co k tomu říci. Děkuji. Ano, eh, děkuji, to bylo potvrzení toho, co jsem řekl pan Šnelat. Ano, děkuji. Eh, já si myslím, že to je nadbytečné. To, co budeme tady rozhodovat, to nařízení 852, 53, 54, ty vstoupily v platnost 2006 a já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom zajistili právní jasnost, jistotu a já jsem proto, že to, ten starý předpis by se měl zrušit, aby ti, kdo importují a exportují, měli eh, ve věci jasno. Takže děkuji. Děkuji a můžeme o tom nyní hlasovat. Ano, pokud se někdo další nahlásí o slovo, tak se dostáváme k hlasování. E, hm, v tomto stanovisku, kdo je pro? Kdo je proti? takže nikdo se nezdržel, takže budeme e, elektronicky hlasovat o Eh, tomto právním předpisu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, je to tedy jednoznačné a tím jsme tedy eh, dosáhli větší jasnosti v tomto právním předpisu. Teď se tady dostáváme k bodu 15 a to jsou 14, to jsou biocidy, biocidní přípravky a mm, dostali jsme zde eh, stanovisko paní Klas a já jí eh, k tomu předám slovo, aby eh, to uvedla a potom budeme diskutovat. Takže prosím, paní Klas. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, biocidy a také eh, ten dotaz pana kolegyšta se to ukázalo, jak je to obtížné přiřadit biocidní přípravky, protože zde existuje velké překrývání a vždycky zde máme otázku definic. Ale milé kolegyně a milí kolegy, kolegové, eh, jistě souhlasíme s tím, že že zde potřebujeme široký rádius, co se týče čištění, dezinfekce, ochrany třeba konzervačních látek. Máme zde také eh, určité prostředky proti myším, eh, krysám, eh, hmyzu. To je velice široká paleta biocidních příkladů přípravků, takže musíme eh, myslet na to, že denodenně přicházíme s biocidními přípravky do styku a u naší zprávy jde o to, aby směrnice pro povolování biocidních přípravků z roku 98 a její eh, změna na nařízení. Takže já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že existující směrnice eh, nebyla dostatečně účinná. Program přeskumu měl být již dávno ukončen, ale minimálně do roku 2014 to bude dále pokračovat, takže to nové nařízení by mělo poprvé upravovat registraci a povolování všech eh, biocidních přípravků v rámci Unie, přičemž komise navrhuje, aby produkty, které mají nízký potenciál rizika, byly povolovány Evropskou agenturou ECHA a ostatní by byly povolovány vzájemným uznáváním členských států. Ten dokument komise podle mého názoru by měl být konkrétnější, měl by být lépe použitelný a Eh, doufejme, měl by ten proces zjednodušit a měl by ho také zlevnit, abychom v budoucnosti mohli používat dostatečně biocidních přípravků. Takže já jsem ve své zprávě stanovila následující těžiště. Takže zaprvé jsou to aspekty životního prostředí, takže při povolování, používání a prodávání biocidních přípravků by mělo být eh, brano na zřetel princip eh, opatrnosti, to znamená, že bychom měli mít vztah také k evropské směrnici eh, k čistotě vod, to znamená, že eh, kritéria by měla být definována velice jasně. Komise navrhuje, aby CMR 1A a 1B a eh, substance, které mají účinky na endokrinní žlázy, aby toto zde bylo začleněno. Já zde mám ještě dodatečná kritéria, která se týkají nařízení o biocidech, aby eh, to bylo v souladu také s kritérií nařízení o ochraně rostlin a také by zde měl být princip opatrnosti a měl by zde být princip eh, zohledňování aspektu životního prostředí. Takže proto eh, PBT, VP a VV a POP jsou zde také začleněny. Definice substancí, které mají vliv na endokrinní žlázy, vycházel z definice, kterou jsme měli u prostředků pro ochranu rostlin. Já si myslím, že zde nemáme ještě jasná kritéria pro tu definici, takže já bych chtěla vyzvat komisi, aby do roku 2015 ta kritéria vypracovala a do té doby budou platit ta kritéria CMR kategorie 1B a toxicity, tak jak to je u těch substancí, které které mají vliv na endokrinní žlázy. A tím tedy, kolegyně a kolegové, ta eh, kritéria pro nařízení o biocidech odpovídají kritérium nařízení o ochraně rostlin, eh, přičemž u biocidů máme větší možnosti výjimek eh, a my to také potřebujeme. Takže tyto možnosti výjimek vám zde uvedu. E, a sice pokud expozice lidí nebo životního prostředí vůči těmto látkám za normálních e, podmínek je možno pominout, když to používáme například u návnat, tak to by byla výjimka. Potom, pokud je nutné prokázat e, účinnou látku, pokud existuje nebezpečí pro lidské zdraví a pro životní prostředí, prostředí a potom za třetí, pokud eh, eh, eh, když to nepoužití by mělo negativní důsledky. Takže když budeme mít tyto výjimky, tak bychom měli zajistit eh, to, že nebudou zde žádné eh, nedostatky v bezpečnosti. Máme zde kritéria pro eh, látky na ochranu rostlin a tady budeme muset konstatovat, že tím, že zde budeme mít široké výjimky, tak nebudeme ovšem moci Eh, snížit jejich ochranu. Takže u eh, skupin 4, 14 až 19 tady jsou tato kritéria velice důležitá. Potom také, když se budou povolovat látky, tak je zde nutné zohlednit další vývoj eh, těchto prostředků, například velice často používané nanomateriály. A potom v bodu 2 tady se zabývám ochranou spotřebitelů. Spotřebitelé musí mít jistotu, že ty produkty, které zakoupí, budou mít jednotné minimální standardy na úrovni Evropské unie, nezávisle na tom, v jakém členském státě si ten produkt zakoupí. Aby se nemohli obcházet ty eh, minimální standardy, tak je nutné, aby produkty výrobců mimo Evropskou unii a aby ty materiály, které použijí a ty látky, které použijí, aby odpovídaly standardům Evropské unie. A za tím účelem potřebujeme jasné označování eh, názvy přípravků léků a produktů a také produktů, které budou ošetřeny biocidy. E, takže e, ať už je to interní e, vliv, to je konzervace barvami, nebo také externí vliv a to jsou ty prostředky proti zapařeným nohám a sítě. Takže e, pokud ten biocid bude mít e, přímý kontakt s člověkem nebo se životním prostředím, tak budeme potřebovat e, zprávu o nebezpečích a bezpečnostní předpisy potom, aby spotřebitelé mohli bezpečně používat eh, tyto biocidní přípravky, aby znali také eh, alternativy, tak k tomu je potřeba školit profesionální uživatele těchto přípravků v rámci Unie, takže aby bylo jasné, co děláme, pokud používáme biocidní přípravky. A pod bodem 3 tady se budeme muset zabývat také eh, povolováním, které bude jisté a nebyrokratické, takže komise navrhuje, že biocidní produkty, které mají nízký potenciál rizika, že bude, budou budou povolovány v rámci ECHA eh, v, eh, v Evropské unii. I nadále tedy by mělo být národní povolování se vzájemným uznáváním, ale milí kolegové a milé kolegyně, kdo bude rozhodovat o tom, jestli biocidní přípravek má nízký rizikový potenciál, anebo jestli je to biocidní přípravek, který má vyšší potenciál rizika. To rozlišování není zcela jasně definováno a proto navrhuji, abychom měli možnost povolování v rámci Evropské unie Eh, všech přípravků, takže já vím, že ECHA, eh, že na ní klademe velké nároky, ale abychom udělali takový mezikrok, abychom řekli tedy, že ECHA je velice zatížena tím, že eh, musí uplatňovat nařízení REACH, tak tady uděláme takový mezikrok, tak to si myslím, že neby, by nebylo úplně správné. Já si myslím, že bychom měli přecházet na povolování všech produktů v rámci Evropské unie. A podle mého názoru by to potom vedlo k rychlejšímu povolování přípravků a vedlo by to k harmonizovanému evropskému trhu biocidních přípravků. Takže potom ještě vedlejší efekty, například u informací o produktech anebo obchodních tajemstvích, tak tady bychom měli mít dobrou ochranu údajů a měli bychom mít eh, to, eh, že eh, by se tyto věci měly upravovat centrálně v rámci ECHA a měli bychom mít stejné časové limity tak, jak je tomu nařízení REACH. Co se týče povolování za určitých podmínek, například dodatečná povolování obchodních značek nebo produktů, které eh, doznaly minimálních změn, kde se například změnil název firmy, tak tady bychom měli mít zjednodušený postup. A mimo to se také pokouším v rámci svých pozměňovacích návrhů snížit snižovat vysoké náklady, které mají podniky při povolování přípravků. Biocidní přípravky se využívají v menších množstvích a pokud uvádíme na trh menší množství zboží, tak není lukrativní eh, mít příliš drahý povolovací postup, takže budeme muset bát na to, jaké náklady budou muset na sebe podniky brát. Nemůže se brát, eh, stávat také to, že budou obcházet ty podniky, tyto vysoké náklady a bude se snižovat rozmanitost nabízených produktů. Takže když eh, myslíme například na rezistenci, která je vůči insekticidům, tak musíme udělat všechno pro to, aby zde probíhala inovace a abychom měli širokou paletu eh, přípravků. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, infek- eh, ochrana proti infekcím a ochrana zdraví, to je téma, která se týká nás všech, takže právě nyní v mém volebním obvodu se hovoří o tom, že novovirus, určitá epidemie vypukla a Tady potřebujeme hygienické prostředky, které budou e, účinné a proto si myslím, že je velice důležité, že u těchto e, e, věcí máme prostředky, máme biocidní přípravky, které e, jsou schopné zajistit e, obnovení zdraví, takže ten norovirus ukazuje, e, jak důležité je, abychom měli velice účinné dezinfekční prostředky, že jsme odkázáni na biocidy a je důležité, abychom měli velice širokou paletu produktů a abychom měli velice dobrou profesionální možnost to využít. Někdy pomůže jenom to, když uděláme tu správnou věc ve správný okamžik, okamžik a proto si myslím, že i v oblasti vzdělávání, eh, co se týče produktů pro hygienu a biocidních produktů, že zde musíme na to klást velice velký důraz, protože pokud se nebude přistupovat k té věci profesionálně, tak potom existuje nebezpečí vytváření rezistence a to u noroviru je samozřejmě otázka, kde musíme o tom uvažovat. Biocidy, a já jsem si jistá, jsou látky, které jsou velmi důležité, nemůžeme se jich vzdát a kolegyně a kolegové z jižních zemí eh, toto téma považují za důležité, co se týče insekticidů. A v tom novém nařízení máme nyní šanci, abychom využití biocidů optimalizovali, abychom snížili rizika. Já si myslím, že tady můžeme velice dobře k tomu přispět, okruhu našich kolegyň a kolegů, abychom eh, dosáhli toho cíle, abychom měli velmi dobré nařízení na evropské úrovni a já bych vám chtěla již nyní poděkovat za velmi dobrou spolupráci. Ano, mnohokrát děkuji eh, paní kolegyně Klas za uvedení tohoto zajímavého, komplexního a velice důležitého tématu. Na jedné straně máme ochranu životního prostředí a na druhé straně ochranu zdraví. A je zde také skutečnost, že máme velice mnoho malých firm v tomto sektoru, nejsou to jenom velké firmy. A ehm, tyto Ehm, firmy nám, a vy jste nám tedy nyní vysvětlila toto své stanovisko, takže pan Šedous dostane slova a potom pan Jürgen A tak si Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Já se domnívám, že při celkovém pohledu na tuto zprávu <clears throat> můžeme konstatovat, že ta zpráva skutečně eh, je přínosná a myslím si, že tento celkový pohled nám umožní přiměřené legislativní uh, návrhy. Mám tady celou řadu připomínek, jak pozitivních, tak i negativních, ale nejdříve něco k tomu vlastně, k samotnému postupu, a to jistě není chyba paní zpravodajky. My jsme se vlastně k tomu textu dostali až velmi pozdě a myslím, že celá řada těch spoždění tady byla ne, ne, eh, nepřiměřená. Já do dneška nemám text v dánštině dostupný. Je tady celá řada změn jenom v Němčině a cel, celý ten text se nám dostal do rukou až v pátek minulý týden, což je velmi narychlo, protože uh, pokud se, mám, pokud se máme seznámit s těmi technickými aspekty. A to tež platí o těch pozměňovacích eh, návrzích, které jsou předkládány, protože my potřebujeme určitou dobu, abychom se s tím seznámili, abychom si ujasnili, jaký dopad to může mít. Mě bychom měli posunout, posunout lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů, protože my některé ani nemáme přeloženy. A vzhledem k tomu, že to je tak složitá tematika, tak si myslím, že prostě času je málo. Nevím, jestli mám toto zaměřit na pana předsedu nebo to zmiňovat i někomu jinému, ale nyní k věcné stránce. Za prvé, domnívám se, že je velmi dobré, že se zde zdůrazňuje to, že hovoříme o životním prostředí i zdraví eh, protože často zmiňujeme, eh, eh, zmiňujeme produkční parametry a a také konkurenceschopnost, ale důležité je zmínit všechny tyto aspekty, včetně zásady o bezřetnosti. A která je v této věci podstatná. Možná, že když bychom toto pak dovedli do logické, k logickému závěru, my zde hovoříme o životním prostředí a zdraví a to možná není úplně jasně vyjádřeno v samotném textu, takže já bych rád uh, Eh, využil náš vliv, který bychom mohli zde eh, mít, protože chceme říci, že to je ochrana zdraví i životního prostředí a to bychom se potom museli odchýlit od právního základu, nemít jenom jediný právní základ, základ, ale mít eh, jich více, mít, řekněme, sdílený právní eh, základ, který konkrétně bych eh, navrhl, že bychom se podívali na pozměňovací návrhy a pozměňovací návrh, který já navrhnu, kde vlastně budou tři právní základy, protože hovoříme o těch třech věcech. Není to jenom tedy článek 95 vnitřní trh, ale jsou to i jiné články, které jsou právním základem a myslím si, že to by bylo dobré řešení pro to, abychom dosáhli společného cíle, to znamená ochrana z veřejného zdraví a životního prostředí a aby tyto aspekty byly plně zohledněny v té přijímané legislativě. Doufám, že tedy tento můj návrh a tuto možnost přijmete, přivítáte. <clears throat> Myslím také, že když hovoříme o vlastních cílích, eh, eh, měli bychom ještě do větší míry jasně říci, že jsou tady zvláště zranitelné skupiny, které by měly být eh, chráněny. To by mělo být v článku 1. Dalším bodem je definice rizikových látek s nízkým rizikem, tedy nízkorizikových látek ta definice je velmi vágní a nebyla zatím možnost ji nějak upřesnit a já bych vítal iniciativu ze strany komise. Když se podíváme na stávající definici těch nízkorizikových látek, je tak se ukazuje, že je obtížné eh, vyvodit z toho, jaké jsou skutečné implikace této definice a myslím tudíž, že potřebujeme velmi jasnou, přesnou, přísnou definici a potřebujeme zde eh, vstup expertů. Chtěl bych eh, vědecký, eh, jaksi vědecký pohled na tuto věc, eh, který by zajistila komise. A pokud se díváme na ta kritéria pro vyloučení, <clears throat> Myslím si, že je dobré, že navrhujete celou škálu těch pozměňovacích návrhů, aby to bylo již více v souladu se směrnicí o pesticidech, takže to plně, eh, plně eh, podporuji tato kritéria pro vyloučení. A tady bych eh, možná měl nějaké drobné úpravy, které by to vylepšily, ale myslím si, že to východisko je skvělé. Je tady však jedna oblast, kde nesouhlasím a to je zavádění zavádění výjimek a odchylek. Jsou zde určité možnosti podle článku 45 zavést tyto výjimky, ale nejsem si jist, zda ty tři, které jsou navrhovány, jsou nezbytné. Já si myslím, že bychom tady otevírali dveře pro záplavu takových žádostí o výjimky, které by nebyly nezbytné z hlediska tržního. Takže já bych ty tři výjimky nejraději vyškrtl. Vypadáte velmi smutně, paní zpravodajko ale eh, doufám, že až vám to předložím detailně, eh, to eh, bude pochopitelnější. Ten Zásada obezřetnosti je skutečně důležitá, to jsem již říkal, ale je třeba podívat se na vztah mezi povolením, mezi povolovacími úřady. Je tady agentura ECHA, která ehm, má určitá kritéria, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jaký to bude mít dopad pro tyto povolovací orgány. Pokud bychom měli mít taková eh, pravidla, něco takového, budeme mít ještě jasnější, mož, jasnější představu o tom, jaké možnosti veto, veta budou mít jednotlivé země. Tady jsou některé prvky, které se objevují v této diskusi i jinde. A jsou některé konkrétní země, které mají konkrétní zvláštní okolnosti a ty je třeba eh, jednotlivě zahlednit. Ta diskuse je velmi důležitá, zejména pokud budeme eh, se eh, stotožňovat s vaším, s vaším postupem, který dává velké pravomoci agentuře ECHA. Tolik na úvod eh, a chci říci, že se domnívám, že bychom měli mít delší lhůtu pro pozměňovací návrhy. Mně by to pomohlo eh, si připravit je velmi dobře, pokud budu mít jenom týden, nebude to možné a bohužel eh, německy nerozumím, nehovořím tak dobře, abych se s tím mohl vyrovnat v Němčině a chtěl bych je předložit v dánštině. Děkuji. Já.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 takže pan Rossi byl první na seznamu. No, credo Děkuji vám, pane předsedo. E, ano, skutečně prodloužení o pět dnů bude nutné. Vzhledem k tomu, jak obrovské množství práce vyžaduje tento text, který je velmi složitý. Nezapomínejme, jaká jsou rizika, kdybychom se zmílili. Eh, byla by, to, byla by to velká rizika pro veřejné zdraví, ale také pro eh, uživatele i pro výrobce těchto látek. Eh, musíme především říci, že mezi biocidy jsou obrovské rozdíly. Některé biocidy jsou téměř neškodné. Biocidy, které jsou používány v domácnosti nebo například ochrana před komáry. A e, Musíme tedy říci, že tyto e, produkty prostě se dají používat i, doma, v domácnosti. Ale pak jsou tady jiné biocidy, e, které také například chrání před komáry, ovšem ty nemohou být používány doma. Je tam určité riziko pro zdraví. Eh, mohou se použít jen za určitých podmínek. A pak ještě mohou, mohou, může být třetí typ biocidu také proti komárům, které už jsou velice eh, nepříjemné a když se používají, je třeba varovat obyvatelstvo, aby zůstalo doma, nevycházelo ven a tyto produkty se aplikují eh, v přírodě za určitých podmínek. Čili máme tři druhy biocidů a to jde jenom o ochranu proti komárům. Takže jsou biocidy velice neškodné, které prostě pouze Eh, jsou nepříjemné pro komáry, zahání je. Pak jsou tady výrobky, které můžete použít ve venkovním prostředí, například i eh, doma na zahradě to můžete použít také proti komárům, ale nikoli doma. A třetí typ eh, přípravku, který se používá pouze za konkrétních podmínek, může to používat pouze schválená organizace, schválený podnik a vyžaduje to určitá opatření. Takže vidíte, že tady jsou opravdu velice odlišné typy eh, produkty. Některé mohou být velmi, mít velmi dlouho trvající účinek a mohou být i nebezpečná. A eh, Tady samozřejmě se eh, především zaměřujeme na ty látky, které jsou obsaženy v daném produktu. Je tady určité období, po kterou přípravek působí, například eh, přípravek proti houbě, který použijete na dřevo, proti plísním houbám. Eh, je tady pak určité období, po které nemůžete tento to, to dřevěný předmět používat, protože by se to mohlo dostat eh, do lidského těla, mohlo by to být požito a je určité období, po které je tedy stanoveno, že se nesmí takový výrobek použít z hlediska lidského zdraví. A poté už je zase tento přípravek eh, neškodný. Je to tedy velice důležité rozlišení těchto eh, přípravků. Záleží na tom, který eh, přípravek používáte a pak také samozřejmě, co budete jíst. Například melouny. Máte malou zahrádku, tam si pěstujete 10 melounů a můžete použít určitý biocidní přípravek, který je určen pro vaši zahrádku. Je samozřejmé, že tu kůru melounu nepožíváte, takže můžete použít určité přípravky. Ale musíte si uvědomit, že jsou i jiné přípravky, které jsou schopny proniknout dovnitř eh, a mohou vlastně otrávit váš meloun. Vezměme si jiný příklad. Ovoce, ovoce, které se konzumuje celé, třeba třešně, jahody, eh, ostružiny. Eh, tyto druhy ovoce jsou velice eh, citlivější. Samozřejmě jahody si nebudete loupat předtím, než je budete požívat. Takže eh, přípravky, které použijete na ochranu eh, jahodníků a mm, malinovníků a podobně, tam musíte dávat velký pozor jaký chemický přípravek používáme. Je tedy celá další velká kategorie chemických přípravků, které používáte na tyto plody, které se požívají celé. Pak je tady otázka eh, označování Kdybychom toto použili mm, v té podobě, ve které je to nyní, pak by prostě v podstatě nebylo možné vůbec požívat eh, lesní plody nebo jahody. Přece nemůžeme označit každou jednotlivou jahodu. A eh, vezměme si eh, prodej sezónního ovoce, které prodává producent v malém, prodá pár kil Nikoli ve velké množství. Jak chcete, prosím, označovat eh, malá množství v obalu, když obal tady vůbec žádný není? Eh, prostě prodáváte třeba kilo jahod. Jaké označení tady můžete použít? Pro takovýto typ eh, přímého prodeje od producenta spotřebiteli je třeba také počítat s určitými možnostmi. Jinak budeme mít obrovské problémy s tímto textem jak pro spotřebitele, tak pro všechny hospodářské subjekty. A mm, prosím, tento text je opravdu velmi komplikovaný, bude těžké pokročit eh, rychle vpřed. Děkuji. Děkuji panu Rosimu za úvod eh, do ovocnářství. <laughs> Eh, co se týče loupání melounu a loupání jahod, tady je to určitě velký rozdíl a paní Klas na to bude mít určitě nějakou odpověď. Měli jsme tady tedy stěnou zpravodajku a to jsme nevěděli paní Antonia Tamarová a potom eh, paní Sabina Lenc jako druhá. Děkuji, eh, pane předsedo. Já budu hovořit jménem Corinne Lepage, která bohužel nemohla eh, přijet, zůstala ve Francii. Děkuji zpravodajce za to, že vypracovala opravdu velice eh, důkladnou zprávu na toto téma a jak už bylo řečeno, eh, není dost dobře možné zajít eh, do podrobností pro paní kolegyni, kterou zastupuji, také protože měla text dispozici pouze anglicky. Jde také o otázku termínu pro předložení pozměňovacích návrhů. Korin si také myslí, že jeden týden je velice krátká doba, je to velmi odborná otázka a potřebujeme více času. V této fázi eh, Zpráva skutečně vyvolává řadu otázek. Za prvé, Corinne Lepage vítá několik pozměňovacích návrhů, eh, které skutečně vylepšují mm, návrh komise. Například eh, požadavek na ochranu vody, nové ustanovení které se týká nebezpečných látek a otázka malých a středních podniků. Vítá také pozměňovací návrh 10 od zpravodajky. Je to velice důležité pro ochranu eh, zdraví lidí i zvířat. Za druhé, zpráva se nezabývá velice důležitými otázkami návrhu komise, například článek 5 Kvalifikace tohoto článku je vítána, ovšem zpráva stále ještě umožňuje určité mutagení, kancerogení eh, a jiné nebezpečné látky. Dále Corinne Lepage se zabývá eh, derogací v článku 5 eh, pro kritérium vyloučení a ptá se, zda článek 45 by nestačil sám o sobě, eh, jakožto rámec pro naléhavé případy. To je důvod, proč paní Lepage předložila v výboru ITRE nazvňovací návrh, který v článku 5 chce vyškrtnout tuto odchylku. Pokud jde o nízkorizikový přístup, souhlasí s přístupem komise, ale chtěla by eh, eh, lepší definici nízkorizikových eh, látek, protože nízká expozice není přece dostatečné kritérium pro nízké riziko. Pokud je o centralizovaná povolení, přístup zpravodajky je takový, že by měl být centrální, centralizované povolení pro všechny tyto látky pr- stínoví zpravodajové by velmi rychle měli diskutovat o možné variantě o režimu posuzování pesticidů. A um, Corin Lepage má trošku obavy s tím, co navrhuje zpravodajka o posouzení dopadu u pesticidů a režimu posouzení pesticidů. Není přesvědčena o tom, že tento režim eh, je vhodný pro ochranu eh, ekosystému i občanů od ne negativních dopadů pesticidů. Pokud jde o specifickou otázku nanomateriálu, paní eh, Lopáš, upozorňuje na dostatečné množství eh, veřejně dostupných eh, údajů o tom, jak to dopadá na lidské zdraví. Informace o látkách a jejich dopad na zdraví i životní prostředí. Statistiky by měly být veřejně dostupné a pravidelně aktualizované. Konkrétně žádá o zprávu o dopadu nanomateriálu a předloží pozměňovací návrh v tomto smyslu. A pravděpodobně nejlepší by bylo, kdyby se stínoví zpravodajové sešli a dále projednali tyto otázky. Děkuji. Děkuji, Sabine Wilc. Ano, děkuji. Já jsem stínová eh, zpravodajka Mm, paní eh, eh, Klas a její zpráva, to tedy je velmi přátelské vůči průmyslu, podle mého názoru. Ehm, ta revize ehm, toho nařízení pro povolování biocidů nemá eh, standardy směrnice o pesticidech. U směrnice o pesticidech je třeba zohlednit to, že oblast využití je omezené na odborníky a biocidy ty se používají všude, to používají všichni lidé a především problematické u toho návrhu nařízení o biocidech je to, co se týká podmínek pro povolování produktů, které prý mají nízký potenciál rizika, takže já bych chtěla podpořit to, co již bylo řečeno. Tady tedy jde o to povolování biocidů, kde eh, údajně není žádná expozice. Ty biocidy používají, jak už bylo řečeno, všichni lidé, používají je také lidé, kteří jsou velice citliví, jako jsou těhotné eh, ženy a děti a to je třeba také zohlednit, takže v denodenním životě je téměř nemožné se jim vyhnout a určité produkty, eh, které eh, údajně mají nízký potenciál rizika, které jsou povolené jenom v některých členských státech, se potom mohou používat všude. A já si myslím, že toto je velice velký problém. A co se týče povolování v rámci celé Evropské unie u těchto biocidních přípravků, tak tady budou muset členské státy mít právo, aby eh, některé přípravky u sebe nepovolovaly, protože kultura zacházení s biocidními přípravky je velice rozdílná v různých členských státech. Například eh, při používání v domácnostech anebo eh, ve veřejných prostorách u prostředků proti hmyzu, tak tady je to tak, že ty účinky mohou být velice problematické problematické. Tady může být obyvatelstvo eh, Eh, tomu vystaveno a určité eh, výzkumy by se k tomu měly ještě provést a mělo by se to omezit jenom na používání ze strany odborníků a tady by se to potom mohlo lépe zmapovat. Já jsem také proto, aby se za, eh, zakázaly určité látky, například nanočástky, nano stříbro se nachází například v lahvičkách pro kojence, v zubních pastách, v nádobách na potraviny a my to tady vidíme teprve poprvé po předložení této zprávy, takže se to diskutuje velice krátkodobě a vidíme, že to téma je velice komplikované, velice obtížné, co se týče eh, spotřebitelů a životního prostředí a ohledně ochrany tady je ještě velká potřeba dalších zlepšení a tak, jak řekla moje předřečnice, já jsem proto, aby se to eh, přesunulo ještě do dalšího období a já bych to tedy podpořila, co již bylo řečeno. Děkuji. Eh, takže děkuji. Karl Schlitter. Dance. Já jsem chtěl také podpořit eh, Danovu žádost o prodloužení lhůty na pozměňovací návrhy. Je to skutečně komplikovaná problematika. Chci zmínit pozitivní body v té zprávě. Je to zlepšení článku 5 komise. Myslím, tady se dopustila velké chyb, chyby, že nezahrnula do seznamu ty vámi uváděné eh, látky, které jste tam přidala. A navíc eh, jsem velmi rád, jako vždy, že jsou tam nanočástice. To je dobré dobré, že zmiňujete, protože je to téma, která narůstá na důležitosti a spotřebitelé o tom vědí velmi málo. Nesouhla nesouhlasím s vámi v tom přístupu, který by plně eliminoval odpovědnost národních států. Máme různé kultury, máme různé uh, zvyklosti a je třeba uh, nechat část těch kompetencí nás v jednotlivých státech a nevím, jestli ECHA uh, má administrativní kapacitu, aby e, vlastně přijala navíc tuto odpovědnost, tuto zátěž, protože jsou pod velkým tlakem kvůli rýči, takže tady s vámi nesouhlasím. Také bych chtěl vidět e, limit, určitá větší limitní kritéria, co se týče e, těch kritérií pro vyloučení. 5.2b, pokud se Eh, domnívám, že ta látka je zásadním ohrožením veřejného zdraví. Já, když jsem se setkal s eh, osobou, která má na starosti ve Stockholmu nemocnice a hygienická nařízení, on mi zmínil, že je lepší použít eh, alkohol v nemocnicích na úklid a nechat si ty skutečné biocidy jenom skutečně pro zvláštní případy, například nástroje lékařské. Když budeme mít masivní používání v nemocnicích biocidních přípravků na površích, které, kde to není, uh, není nutné, potom to sníží dopad jejich užívání tam, kde je to nezbytné. Takže já bych nechtěl úplné, tedy to, to vynětí to v tom článku 2b, měly by tam být nějaká omezení a ne nevěřím nebo ne, ne, nedůvěřuji plně terminologii, kde říkáte under normal use, běžném používání. Když se podíváme na emise toxínů, více než polovina je kde, kdy, tehdy, když dojde k nějakému právě nenormálnímu eh, použití, nějakému narušení toho systému. Takže bych tady chtěl vidět nějaké větší e, pojistky. Když máme uzavřený systém, velmi účinný, co se týče čištění úklidu, když je, dojde jenom k hodinovému narušení tohoto systému, za tu eh, hodinu může dojít k tolika poškození, které může být <clears throat> mnohem horší, než to, k čemu dojde za takzvaného běžného užití po celý rok. A otázka čističek vod, to si myslím, že by měl být jeden aspekt, když budeme uh, mít jednu nedostatečnou čističku vody, tak to zhorší hygienické, hygienickou kvalitu a anti, e, rezistence na antibiotiky. Proto, e, antibiotika e, spotřebitelé si myslí, že že eh, když budou, mít, když budou používat všechny tyto eh, látky, že budou na tom lépe. Naopak je lepší, když budete vystaveni bakteriím, protože když budete, bude mít zcela, zcela sterilní eh, prostředí, jste vlastně vystaveni většímu riziku nějakou nemoc chytit. Takže bychom neměli vždy tak, takovým způsobem odstrašovat. A co se týče malých a středních podniků, tady mi není jasné, co liberálové vlastně chtějí. Malá střední podniky nemají informace informace, jaké jsou výhody či jaké jsou, jaká jsou rizika, takže někdy jim ta, ty omezení pomáhají, ale někdy jim je poškozují, protože, eh, je, eh, protože někdy zabránit jim přístupu k některým chemickým látkám je eh, dobré, ale někdy to nemusí být dobré. Měli bychom se nad tím ještě zamyslet a projednat to. A já nejsem, jako, já nejsem stínový zpravodaj, je tady jiný zástupce ale ten tu, za zelená ten tu momentálně není. Děkuji. Weisgerber. Anja Weisgerber. Vážený pane Ehm, předsedo, vážená paní zpravodajko, paní Klas, já bych chtěla pogratulovat za tu zprávu. Já si myslím, že je velmi obsažná a že směřuje správným směrem a mám jenom několik málo připomínek. Některé věci bych chtěla zdůraznit, tak některým věcem mám otázku. První bod eh, to je povolování v rámci společenství, takže je to tak, že podle platné směrnice členské státy povolují všechny biocidní přípravky, jak to bylo zmíněno, a komise teď eh, sice navrhuje, že vedle toho povolování v rámci členských států bude centrální povolování v rámci Evropské unie, ale jenom pro ty produkty, které eh, skrývají pouze nízký potenciál rizika a ty, které mají jenom eh, málo účinných látek. A já si myslím, že to je krok správným směrem, ale podle mého názoru je to jenom takový politi- eh, poloviční krok, takže teď to není vlastně až taková pochvala, paní Klas, je škoda. Takže je to tak, že paní eh, zpravodajka by se měla odvážit udělat eh, celý krok k harmonizaci, takže já bych ráda viděla, že bys udělala eh, krok k celkové harmonizaci a k celkovému povolování všech biocidních přípravků. Já si myslím, že to je velice důležitý bod, protože i komise samotná ve svém hodnocení dopadu napsala, že povolování v rámci celého společenství by bylo nejúčinnější, aby tady byly určité pobytky pro inovace inovace produktů, eh, takže já si myslím, že tady bychom na této cestě měli pokračovat dále a také vůči členským státům eh, to jednotné mm, povolování by se zde mělo požadovat. Takže já eh, Eh, znám tu diskuzi o tom jednotném povolování, vy to znáte eh, z nařízení o eh, přípravcích na ochranu rostlin, takže já bych ráda viděla, jak to vidí členské státy, jestli zde už proběhly rozhovory s radou, takže mě by to velice zajímalo, zdali ta správná a důležitá cesta byla podpořena. Já si myslím, že to je to, co bychom mohli zdůraznit v rámci parlamentu nad rámec frakcí, takže že by tedy rada toto měla ještě zhodnotit. E, Potom e, v návrhu té zprávy si myslím, že e, je dobré, že to povolování v rámci členského státu může být provedeno. Já si myslím, že to je důležité pro malé a střední podniky. Já si myslím, že by neměli zpracovávat ty žádosti jenom s Helsinkami, ale že by měli se obracet i na své národní státy. To tedy k tomu povolování. Další věc, kterou jsem chtěla zhodnotit, zmínit, to byly nanomateriály a také ta navržená definice nanomateriálů. Takže v dubnu minulého roku jsme měli návrh usnesení k těm nanomateriálům, ten jsme schválili a tam jsme také konstatovali, že nanomateriály skrývají různorodé možnosti pro nové produkty a postupy v téměř všech odvětvích, například výroba automobilů, eh, technika pro životní prostředí, mm, lékařská technika, takže já si myslím, že bychom tedy neměli eh, se odkázat odklánět od těchto inovací a tohoto výzkumu. Měli bychom tedy pozitivně, optimisticky s nutnou senzibilitou přistupovat k takovýmto technologiím. Ty jsi zde zmínila nebo začlenila definici k pojmu nanomateriálu a e, já si myslím, že si jedna z prvních, eh, kdo to udělali a byla by to jedna z prvních definic eh, těchto nanomateriálů. Já si myslím, že ty nanomateriály bychom v, těm, v těch existujících eh, zákonných předpisech měli mít, ale měli bychom se také podívat na to, že když tedy stanovíme poprvé tuto definici, zdali se to bude stahovat jenom na ty biocidní přípravky, anebo tedy zdali by to byla obecná definice nanomateriálu, že by to mělo být vhodné i pro ostatní ostatní produkty, takže by to měla být jednotná definice, která by byla na eh, takovém velice aktuální úrovni. Potom další bod to je mm, povolování biocidních přípravků a výrobků, takže v budoucnu by takovéto eh, produkty eh, směly být ošetřeny biocidními přípravky, které jsou povoleny v Evropské unii. Jinak by tedy takovéto produkty nemohly být prodávány v Evropské unii a toto platí i pro importované produkty, takže z hlediska eh, toho aspektu ochrany životního prostředí si myslím, že to jde správným směrem, ale já si myslím, že eh, ta povinnost nechat povolovat všechny přípravky, které jsou ošetřené biocidy, tak to bude mít veliký dosah, co se týče importu chemických surovin do Evropské unie. A potom tady je také otázka, jak se to bude kontrolovat. Takže eh, tady by mě zajímalo stanovisko komise, pokud tady skutečně jde o biocidní produkty, tak jak by to tedy mělo být kontrolováno? Já si myslím, že to je důležité a že bychom se měli soustředit na ty chemické účinné látky, takže tady by to povolování mělo být velice přísné. Ty jsi zde jmenovala také ta kritéria z oblasti ochrany rostlin, to bylo velice přísné a měli bychom to tam odsud převést a já si myslím, že by to mělo být přísné. Proč tedy eh, bychom extra měli ještě nechat povolovat ty biocidní přípravky? Já si myslím, eh, že by bylo potřeba také vyjasnit, jak by se to mělo kontrolovat u těch eh, dovážených dovážených produktů. Potom ty eh, poplatky. Já si myslím, že je velice důležité, že se snažíme eh, harmonizovat eh, tyto poplatky, ale já si myslím, že ten plánovaný roční poplatek, který nepřináší žádný přínos pro malé a střední podniky, že to je velice problematické. Já tady vítám to, že jsi zde navrhla, že by se to zde vypustilo. A potom ještě poslední bod, a sice podpora biocidních produktů s nízkým potenciálem rizika. Já si myslím, že tady máme také velice jasnou definici, co je nízká úroveň rizika. Já si myslím, že bychom měli zavést označování, aby koneční spotřebitelé měli eh, nutné informace o tom, jaký potenciál rizika skrývají biocidní produkty, aby také věděli, že používají bezpečný eh, přípravek. Takže já si myslím, že to je určitá možnost, abychom tady provedli určité vymezení, abychom mohli dále rozšiřovat ty látky s nízkým potenciálem. Takže celkově eh, bych chtěla pogratulovat pogratulovat za velice dobrou zpráci, eh, zprávu a těším se na spolupráci. Ano, děkuji. A teď předávám eh, slovo komisi. Pan Polspit by se k tomu měl vyjádřit ještě předtím, než to uzavře paní zpravodajka. A zodpoví otázky. Prosím. Yeah, many thanks, Chair. <clears throat> Děkuji, paní, pane předsedo, děkuji také paní Klasové za práci, kterou odvedla na této zprávě. Je to konstruktivní příspěvek směrem, který nás posouvá dopředu, co se týče revize biocidních přípravků. Je tady <clears throat> celá řada věcí, které komise vítá. Za prvé přidání toho kritéria životního prostředí v, článce, v článku pro kritéria pro e, vyloučení a my toto můžeme přijmout, e, e, co se týče PBTVPV. VPV a POP. Je to, to je přijatelná věc, je tady přijatelné také je zde přijatelný také odkaz na ty aspekty nanotechnologie. To by je něco, co bychom dělali podle stávajících postupů, ale chceme to vyjádřit explicitněji to, co řekla paní Weisgabel, eh, s tím se teď totožňujeme, to znamená definice. Vy tu definici přejela z eh, oblasti nových potravin a komise eh, nyní usiluje o na formulování definice, která by byla obecnější a tuto obecnější definici bychom potom mohli již během prvního čtení zapracovat. Další věc, kterou považujeme za konstruktivní, jsou pozměňovací eh, návrhy, které eh, ruší ty vnější a vnitřní účinky. To je užitečné zjednodušení a tady hm, si myslím, že i rada se s tím stotožní Os, eh, dále je třeba zaměřit se na otázku označování, označování etiketami, jak to bude fungovat v praxi. Eh, tady se hovoří o externích účincích, to je pochopitelné, ale některé problémy s biocidy v nedávné době eh, byly skutečně interní Eh, byly skutečně eh, věci, které měly interní účink, nebo byly navrženy jako interní záležitosti, ale měly určité eh, negativní dopady, jako například vyrážka způsobená materiálem obsaženým v pohovkách. Um, co učinila paní Klasová velmi dobře, je právě ohled na životní prostředí a lidské zdraví biocidních přípravků. Eh, je třeba si však klást otázku, jakým způsobem toto udržitelné užívání zapadá do směrnice a umistování na trh. Eh, je tady celá řada studií, nebo provádí se celá řada studií a jak správně to právnicky naformulovat je věcí diskuse. Další aspekty jsou pro problematičtější. Je zde určitá kombinace eh, navýšení eh, zátěže a zkrácení lhůt pro agenturu ECHA, agenturu pro chemické látky. Je to pozměňovací návrh 67. Zkracuje z 9 měsíců na 3 měsíce tu lhůtu. Je třeba najít vyváženost a tak, aby to agentura mohla provádět eh, průběžně a trvalé a aby to zároveň ne, nenarušilo její odpovědnost v oblasti REACH. Centralizace eh, biocidních přípravků, tedy povolování biocidních přípravků, to je klíčové. Komise eh, eh, to považuje za vhodné. Eh, mm, vyhodnocení dopadu ukazuje, že to je přínosné, toto centralizování. Musíme ale to k tomu přistoupit vhodně. Úplná centralizace mohla by se, nevíme, kolik toho je, 10 tisíc, 50 tisíc, je to skutečně zvládnutelné agenturou na té centrální úrovni. Tady máme určité pochyby a myslíme si, že třeba najít nějaký nějaký kompromis. Další eh, aspekt, celá řada pozměňovacích návrhů je rovnováha mezi zájemci, tedy zájemci ze strany toho průmyslu, kteří, kteří jsou součástí programu vývoji a tou, kteří jsou, kteří jsou mimo, kteří se jak si chtějí jenom svést, ale jsou to malé podniky, většinou mají malé podíly na trhu a je legitimní, že se chtějí dostat na, t- na trh až té druhé fázi, jak si jako, že se s tím svezou. My si myslíme, že by neměli být vyloučeni, že by měli mít možnost eh, si koupit jaksi přístup na trh, mm, dostat se k tomu trhu a že je potřeba to dále zvažovat. Jsme otevřeni některým návrhům, jak implementovat článek 86, ale musí to být prováděno způsobem, který nepovede k monopolním postav, postavením a, a který zabrání malým, ale legitimním podnikům v obchodování zrušení ročního poplatku, to mělo pomoci malým e, podnikům tak, aby vlastně se ty, e, ty, ty úvodní náklady nebyly velké, tak aby nemusela e, být uhrazena velká suma na začátku, ale byly proto zavedeny ty roční poplatky, tak aby se ty náklady vlastně rozložily v době. A to byla ta původní myšlenka, nyní chceme, chcete to zrušit. Uh, pak jsou tady otázka těch doplňkových či duplika, duplicitních produktů. To je komerční a obchodní praxe, ale nemyslíme si, že to musí být v právním předpisu. A pak tady bylo z, eh, eh, pak tady bylo několik otázek na komise. Pan Jergensen, ano, komise chce pracovat na nízkorizikových produktech, snažíme se najít něco, co bylo z vědeckého hlediska důvěryhodné, ale aby to bylo také funkční a je třeba to zlepšit tu ta kritéria či ty definice, budeme na tom pracovat. Pak tady byla přímá otázka, co se týče těch výjimek z kritérií pro vyloučení a zda stačí k tomu článek 45. My se domníváme, že ne. Článek 45 je vlastně krátkodobý a jenom případ od případu co se týká eh, té výjimky eh, z těch eh, kritérií pro vyloučení. Tady budeme hovořit například o jedu na krysy, když to budeme pojímat striktně, tak bychom zjistili, a už jsme o tom, že to vlastně nebude mít žádný dopad na trh. My jsme tady o tom hovořili již před rokem. Není to případ od případu, ale bylo by to vyloučení celé té kategorie jedu na krysy a z hlediska společenství společnosti potřebujeme mít jasnější, více předpověditelný výstup tohoto omezení. Paní Weiskábe se ptala, jak budeme implementovat ty předmětné články. Je to aspekt, který je třeba zvažovat. Ta stávající situace není přijatelná souvisí to s eh, ne eh, určitou nekalou konkurencí, jsou to věci, které se týkají například ošetření dřeva. Budeme toto sledovat na, eh, v, té, v té papírové formě, tedy dokumentaci a chceme tam zapracovat další ustanovení, které se týkají označování a také umožnit těm orgánům, které dohlížejí na plnění, aby mohly lépe toto vysledovat. Já doufám, že jsem ze strany komise odpověděl na všechny otázky. Ja, vielen Dank an die Kommission. Das äh, Wort... Děkuji äh, komisi a slovo má paní zpravodajka Krista Klas. Eh, já bych jenom ještě něco řekl k našemu časovému harmonogramu. Eh, já bych eh, mm, navrhnul, že bychom ty pozměňovací návrhy přesunuli na 11. března, to je čtvrtek toho týdne, kdy je Štrasburg. To by ovšem znamenalo, že bychom 6. 7. dubna neměli ještě všechny překlady, ale můžeme se o to pokusit a možná, že se to podaří protože tady bylo vysloveno přání, že bychom měli mít více času. Já bych ještě eh, navrh, eh, přivítal skupinu eh, z volebního okruhu paní Klaus Berendt a tady se chtějí tedy podívat na to, co tady se snažíme upravit. Paní zpravodajka má slovo, takže děkuji, pane předsedo, děkuji také kolegyním a kolegům, kteří se hlásili o slovo a kteří se zapojili zapojili. Mm, já si myslím, že jsme na začátku diskuze, která eh, je nutná v rámci legislativního procesu a doufám, že budou probíhat ještě další diskuze, ale tato diskuze již ukázala, jak různé jsou přístupy eh, k biocidním přípravkům. Takže, pane předsedo, eh, k tomu časovému harmonogramu já osobně nemám žádný problém s tím 11. třetí a pokud tedy budeme mít všechny ty překlady, samozřejmě, že tady budou určité problémy, mi někdo občas řekne, že ty pozměňovací návrhy nejsou v jeho jazyce, ale já si myslím, že bychom na to měli upozornit. Ten, kdo nyní podá pozměňovací návrh, tak by měl mít možnost ho nechat přeložit, takže bychom měli rychle pracovat a eh, já bych chtěla mm, eh, říci, že pokud tedy by zde mohly být problémy s překladem, tak každý, kdo eh, předloží jako poslední ten pozměňovací návrh, tak bude v nebezpečí, že nebude překlad. Takže já souhlasím s tím 11.3. a doufám, doufám, že všichni budeme předkládat velice rychle eh, pozměňovací návrhy, abychom mohli mít i překlad. Takže já jsem si pilně zapisovala všechny připomínky, které udělali kolegyně a kolegové. Prosím, neočekávejte ode mě, že budu odpovídat na každou otázku a že budu mít odpověď na všechno, co zde zaznělo. Dan Jorgensen, tady u těch pesticidů jsme spolu velice dobře spolupracovali a myslím si, že víme, jak důležité jsou pesticidy a biocidy a samozřejmě, že do diskuze vneseme to, co je důležité pro nás a sice to, že biocidy nebudou lidem škodit, ale že jim budou pomáhat a tento přístup budeme muset velice eh, zohlednit, takže samozřejmě ty kritéria pro vyloučení eh, budu mít radost, když se uznají, co se týče těch výjimek, abychom je eh, odstranili, takže komise se o tom zmínila, já ten názor sdílím, u těch biocidů potřebujeme výjimky, pokud tedy to je nutné, tak musíme zasáhnout a musíme musíme uznat to, že když nemáme náhradní látku, že budeme mít nějakou biocidní látku, kterou budeme moci použít a tím pádem bychom tedy měli mít určitou variabilitu státu. Eh, samozřejmě ta poznámka byla z jiné eh, politické eh, strany, takže já si myslím, že určité výjimky potřebujeme a že bychom u toho měli zůstat. Co se týče jiného právního základu, tak o tom bychom měli diskutovat. My tady máme právní základ vnitřního trhu a podle mého názoru je to dostačující. Všechno ostatní by přineslo určitý posun v čase a bylo by to potom všechno daleko obtížnější, ale můžeme o tom ještě diskutovat. Co se týče možnosti veto pro členské státy u povolování, tak eh, já znám ten dánský přístup, ale tady se stále znovu dostáváme do té problematiky, že na jedné straně máme společný trh, společně eh, postupujeme v určitých věcech a potom si přejeme určité národní výjimky výjimky. U těch pesticidů tady existují klimatické rozdíly a musíme vycházet z toho, že zde e, něco roste, ať už jsou to třešně nebo brambory nebo obilí, tak tady existují rozdíly v rámci klimatických podmínek. Takže e, tady samozřejmě bychom e, měli u jednotlivých států určité rozdílné podmínky a je nutné to zohlednit. A u těch biocidů bych to tak trochu spochybnila zmínila, protože si myslím, že bychom rádi nakupovali na evropském trhu, chceme jet na dovolenou, chceme mít v Itálii prostředek, který můžeme použít i v Německu a eh, chceme také, abychom to, co si přivezeme z Německa, abychom to mohli použít i tam, takže abychom tady našli nějaký společný přístup. A potom pan kolega Rossi tady eh, také zmínil různé rozdíly. Já si myslím, že se soustředíte příliš na ty pesticidy. My tady nehovoříme o třešních, které ale by měly mít nějakou etiketu. A to jsme měli dostatečně e, upravené u nařízení o pesticidech, kde jsme hovořili o horních hranicích reziduí a o dostatečných kontrolách. A to není to, co bychom e, měli dělat u biocidů. My tady vidíme, že tady máme přístup, který e, zohledňuje nebezpečí a samozřejmě i stále znovu se dostáváme do té diskuze, která která vychází z těch rizik, ale my jsme to opustili u pesticidů, eh, <clears throat> takže eh, co se týče profesionálních eh, uživatelů, tak ty jsem vyčlenila, to je také váš přístup. Vy jste řekl, že existují různé produkty, které se různě používají, ale pokud něco dělám profesionálně, kde přebírám zodpovědnost i za ostatní, kde mám určité vzdělání, tak musím vědět, eh, co dělám a tady je tedy určitý rozdíl. Takže ti profesionální eh, uživatelé, ti, kdo zodpovídají za hygienu v nemocnicích, tak ti musí vědět, co používají používají a jak to používají, ale když máme nějakou hospodinku, která používá sprej proti komárům, tak ta musí mít eh, na tom produktu etiketu a musí mít možnost, aby eh, byla informována tím, kdo ten přípravek prodává. Takže tady budeme muset přece jenom mít určité rozdíly. Eh, prodloužení lhůt, paní Parvanova na to upozornila, takže my jsme o tom i hovořili. Ehm, ehm, ona měla vyjádřila určité starosti, které se týkaly výjimek. Já jsem hovořila i s Danem Jorgensenem o této záležitosti. Tady je potřeba se podívat na to, že i vnitřní trh se tady musí uplatnit, když hovoříme o těch povolováních. A kolegyně Wills eh, hovořila o tom, že členské státy by měly mít možnost nepovolit ten přípravek, to také směřuje tím stejným směrem, co se týče harmonizace eh, společného trhu. Pan Šlite, který musel bohužel odejít, tak já bych ho byla ráda podpořila v tom, že ty děti, které vyrůstají ve velice hygienických až sterilních podmínkách, tak to je známé, že děti, které eh, si hrají trochu ve špíně, tak ty mají větší eh, imunitu než ti, kdo jsou odvšivováni od hlavy až k patě a velice hygienicky vychovávány, takže ti potom mývají více alergii, takže eh, nemůžeme zase eh, mít takový slogan, že čím si méně si budu mít ruce, tím budu mít větší imunitu, takže tady to je tak trochu na hraně. Eh, paní kolegyně Weiskába také hovořila o nanomateriálech a já e, mám tady definici, pan Rodberent ví, o čem hovořím, e, tu už jsem převzala z nařízení o nových potravinách a když mi pan Spejt říká, že na tom dále pracujeme, abychom nalezli definici, která by se hodila na všechno, takže tady musíme spolupracovat s výzkumem, vývojem a musíme to pojmout velice široce, abychom to mohli i e, zlepšit, když to bude nutné. Takže já si myslím, že i ty nanomateriály musíme dobře zohlednit, takže já si myslím, že ta definice nebude konečná, ta, kterou e, najdeme, ale bude to určitý přístup, takže u těch nanomateriálů a u těch biocidů to budeme muset všechno zohlednit. Já si myslím, že to je velice důležité. Paní Ania Weiskábe řekla, e, že Tady máme i malé a střední podniky, které by v budoucnu měly mít možnost se rozhodnout, že mají určitý biocidní produkt, který se bude povolovat pouze v Německu, který, eh, kde se obrátí na národní orgán a nechají si ten produkt povolit pouze pro Německo, ale navíc bude muset být nutné, že ti, kdo budou chtít široce pokrýt eh, eh, společný trh, tak se budou moci obrátit na ECHA a budou moci říci, že budou chtít povolit ten svůj přípravek v rámci společenství, takže my musíme to povolování vidět takto a ECHA bude muset mít možnost eh, eh, mít nějaký členský stát, který eh, provede tu zprávu, ale budou ty věci spojovat, budou to moci Eh, propojit, takže budeme zde mít určitou jistotu výsledků výzkumu, takže eh, ten návrh eh, bude muset být dobře proveden. Ti lidé, kteří to nechají zhodnotit, to budou muset zaplatit a potom tedy ECHA bude muset zaručit určitou jistotu. Mm, bezpečnost toho produktu. Eh, potom je zde ještě otevřená otázka, eh, to jistě budeme muset ještě prodiskutovat s komisí, co se týče označování etiketami. Tady samozřejmě ani já ještě nevidím konec diskuzí. Eh, máme biocidní produkt, který se stává z určitých účinných látek, které všechny musí být otestovány, pak jsou tam ještě přídavné látky a potom tedy ten produkt je vytvořený vytvořen, vyroben z těchto látek, takže tady eh, budeme muset říct, jestli hovoříme o účinných látkách anebo o tom produktu, který budeme muset označovat. Takže eh, tady eh, bude potřeba se obrátit na vědce. Tady samozřejmě bychom to zjednodušili, kdybychom označovali pouze účinné látky, takže já jsem velice otevřená diskuzi a já si myslím, že bychom v budoucnu se tomu měli ještě trochu věnovat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za to, že jsme mohli takto dlouho o tom diskutovat diskutovat a doufám, že v tom budeme i pokračovat. Danke, Frau Klaas. Ano, děkuji, paní Klas, za to, jak přistupuje k tomuto velice širokému tématu, takže máme tady ty návrhy na prodloužení lhůt do 11. března do poledne a mm, myslíme si, že by se měl využívat ten nový systém pro mm, podávání pozměňovacích návrhů. A nyní se dostáváme k bodu 16 našeho pořadu jednání, eh, výzkumný a rozvojový program, eh, program výzkumu a vývoje v oblasti Balckého moře. Prosím, paní zpravodajku o úvod do tématu. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručná, protože už je čas pokročil. Také myslím, že to není příliš problematické téma, ale přece jen je to důležité téma. Jde o společný program výzkumu a vývoje, jak právě řekl pan předseda. Koncem loňského roku 29. října, abych to řekla přesně, parlament už přijal rozhodnutí, ve kterém řekl, že bude zapotřebí vytvořit nový fond pro tento program po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. A nyní tento eh, program se nazývá Bonus 169. Jde o to eh, pokusit se eh, schromaždit osm zemí EU, eh, které sousedí s Baltským mořem a začlenit je do jednotného programu výzkumu, aby bylo možné společně využít poznatky, které jsou již naschromážděny v oblasti životního prostředí. Jde o Dánsko, Německo, Švédsko, baltské země. Doposud jsme ještě nemohli začlenit také Bělorusko. Bělorusko eh, má totiž významné toky, které ústí do Baltského moře. Bohužel tyto řeky jsou opravdu velice znečištěné a není možné v této oblasti využívat právních předpisů, protože zde nedochází k ničemu, co by opravdu zabránilo znečišťování těchto toků. A bylo by dobré, kdybychom eh, také eh, tyto dvě země zapojili do těchto programů a do tohoto výzkumu. Program zahrnuje opravdu velmi mnoho možností. Můžete si přečíst, co v textu navrhuji. Bylo by dobré dát poznatky dohromady, dát si navzájem k dispozici, zkoumat, jak to vypadá s biologickou rozmanitostí, jak to vypadá eh, s oblastí balastních vod, z lodí, se znečišťováním vod a podobně. Jak vidíte, opravdu v této oblasti je celá řada věcí, které nás zajímají. Myslím si, že je velmi důležité tento text vypracovat. Dovolila jsem si také předložit některé pozměňovací návrhy. Myslím, že program Bonus není jen programem, který by tady měl podporovat účastníky, eh, aby předkládali eh, návrhy a šířili výsledky svých eh, výzkumů. Nýbrž je to také program, který nutí účastníky, aby dosáhli určitých výsledků a zveřejnili je. Je totiž důležité, aby všichni mohli mít užitek z tohoto programu. Také bych chtěla zdůraznit důležitost Ruska a Běloruska jakožto dvou třetích zemí a také mohu říci, že tady je určitá suma, která je stanovená, která se týká přínosu eh, biologické rozmanitosti. A eh, nejde pouze o tresky. Tresky, samozřejmě o tom se hovoří hodně, ale platí to i pro sledě, makrely a pro všechny tyto živočišné druhy, které eh, jsou hodně rozšířené v vodách Baltského moře. A proto chci říci, že je velice důležité eh, mít společné výsledky výzkumu, které by mohly být společně využívány. Je důležité, abychom zde působili na úrovni EU. Já doufám, že mi pomůžete, že mě podpoříte eh, v tomto návrhu stanoviska. Já vím, že Eh, se stínovými zpravodaji neproběhly skutečně společné schůze, ale chci říct, že jsme měli velice málo času a termín stanovený pro pozměňovací návrhy vlastně končí zítra v poledne. Z tohoto důvodu bych vás chtěla požádat, abyste mě řekli, co nejrychleji, jaké máte návrhy, protože text musí být schválen již v březnu. Pak bude předán k překladům Eh, budou další pozměvací návrhy a myslím si, že to je opravdu pro nás, pro všechny velmi důležité téma. Ja, vielen Dank, Anna Rosbach. Ano, mnohokrát děkuji. Eh, paní Anne Rosbach. já si myslím, že znečišťování Balského moře je velice důležité téma. Ja, darf begrüßen bei uns. Eh, takže já bych rád u nás přivítal delegaci výboru pro eh, energetiku a životní prostředí z Norska. Velice vás vítám eh, ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Právě zde hovoříme o znečištění Baltského moře. Samozřejmě že se zde hlásí ti, kdo tam bydlí. Dan Jorgensen, prosím. Děkuji. Děkuji eh, pro eh, naše kolegy z Norska bych eh, řekl, že je tady spousta místa i vepředu a bylo by žádoucí, abychom tady jednou měli i norské euro poslance, to si můžeme eh, o tom pohovořit později. Já bych rád poděkoval paní Rozbach, navrhovatelce, za toto stanovisko. Myslím si, že nachází velmi dobrou rovnováhu. My, když připravujeme stanovisko, musíme se zaměřit zejména na dimenzi životního prostředí a to se vám povedlo. Je pravda, že do velké míry toto je oblast, kdy uh, Hovoříme o přeshraničních záležitostech. Eh, pravda je eh, také to, že stejně jako vy, také já jsem eh, z Dánska a když se podíváme na některé výsledky těch výzkumů, tak z Dánsko z toho nevypachází příliš dobře. Švédsko a jiné země se museli potýkat s důsledky znečištění z Dánska, zejména v oblasti živočišné výroby a znečištění Baltského moře je tedy něco, co, za co neseme i my odpovědnost. Hovořila jste o Rusku a Bělorusku, máte pravdu, tady je celá, je tady několik řek, které se vlévají do Baltského moře ale je tady ještě něco dalšího. Lodní doprava, e, různé e, druhy lodí, které e, přispívají k tomu znečištění a cílem mých pozměňovacích návrhů by bylo spíše jenom doladit některé ty vaše návrhy v té přípravné fázi je třeba učinit hodně pro to, abychom zapracovali i k e, klimatickou změnu a biodiverzitu. A to bychom měli dělat v tom procesu úplně na začátku. V té přípravné fázi, jak říkám, nevím, zda bychom tudíž nemohli nějakým způsobem zdůraznit že zatím nemáme příliš hmatatelné návrhy, jakým způsobem budeme mobilizovat a motivovat eh, eh, vědecká centra, aby eh, prováděli výzkum a aby zejména spolupracovali a své výsledky předložili k Mm, eh, sdílení. Eh, tady zatím není nic příliš uchopitelného, konkrétního, jak to učinit. To jistě nevyřešíme eh, přes noc, ale je třeba na to upozornit když jsou tady určité projekty, které mají za sebou politickou potřebu a podporu, pokud je tady politická podpora, tak to jistě bude i podpora eh, s ohledem na životní prostředí a klimatickou změnu provádět tento, změn, ty, tento výzkum, ale zásadní myšlenka vaší zprávy je správná. Děkuji. Děkuji. Dan Jurgensen upozornil na to, že zde máme ještě místo pro norské účastníky, ale není jich tak mnoho. Eh, samozřejmě, že by bylo velice hezké, kdybychom tuto zemi zde také měli, takže ještě jednou vás srdečně vítám. Máme ještě tři další zprávy, takže eh, nyní bych vás požádala, abyste trochu dbali na čas, možná dvě minuty na mm, intervenci. Pan Aziz, prosím. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia eh, esittelijälle Děkuji. Eh, děkuji za návrhy eh, zpravodajky, eh, navrhovatelky, které jsou velice dobré. Program Bonus je velmi pozitivní sám o sobě. V Evropském parlamentu bychom asi měli připomenout, že eh, existuje také strategie pro Baltské moře, což, byla právě strategie, což byl právě iniciativa našeho Evropského parlamentu. Můžeme eh, se opravdu radovat z této strategie pro Baltské moře a aplikace eh, této strategie na oblast výzkumu. Navrhovatelka již hovořila o otázkách životního prostředí. A já bych dodala, že i zde eh, v Evropském parlamentu možná všichni nevědí, že Baltské moře je nejznečištěnější eh, v Evropě. Všichni si možná myslí, že na severu Evropy všechno funguje vynikajícím způsobem z hlediska sociální politiky, z hlediska životního prostředí. Není tomu tak. Balské moře je nejvíce znečištěné moře vůbec na světě. Nejdůležitější návrhy od navrhovatelky se týkají toho, že všechny země, které mají pobřeží s Balckým mořem, se mají účastnit tohoto programu. A samozřejmě jde především o ty země, kde jsou významné řeky, které ústí do Baltského moře. Zejména tyto země jsou obzvláště důležité a ty se musí e, účastnit. Já mám na mysli i další země, které nejsou členy EU, jako například Ukrajina. Můžeme také zdůraznit otázku e, ochuzování biodiverzity. A tento Pojem můžeme trochu rozšířit, nehovořit pouze o ekonomických důsledcích eh, spojených se zhoršujícím se životním prostředí. Ochuzování biodiverzity je velice důležité a má celou řadu dalších nákladů, které musíme brát také v úvahu. Děkuji. Sonik. Děkuji, Boguslav Sonik.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 členských států, tak aby vznikal svý výzkum společný, sdílený a cílem je odstranit různé překážky, které stále stojí v cestě spolupráci v oblasti výzkumu. K tomuto textu mám následující připomínky. Mám určité obavy, co se týče financo- mechanismů financování, které navrhuje komise, podle kterých všechny členské státy by platili své příspěvky do jednoho společného měšce rozpočtu, odkud by byly peníze nabízeny na jednotlivé výzkumné projekty. To by znamenalo, že jeden členský stát zaplatí peníze, vloží peníze, které budou potom eh, použity na výzkum, na kterém se nebude žádný eh, výzkum, žádná výzkumná organizace podílet z tohoto, z tohoto mm, daného státu, eh, protože pokud bychom měli tento společný měšec. V konkrétních případech by mohl členský stát platit přímo na projekt eh, prováděný v daném členském státě v odůvodnitelných případech jaké jsou argumenty ve prospěch tohoto systému. To by měly být projekty, které jsou v zájmu všech členských států, ale v některých členských zemích nenajdeme příslušnou legislativu, která by umožnila vůbec přidělení finančních prostředků do takového společného fondu, což by potom znamenalo odklad a spoždění těchto projektů. Eh, je program Bonus 169 další iniciativou, která by měla být realizována podle článku 169 kontextu eh, snahy zjednodušit rámcové projekty eh, by asi nebylo žádoucí, aby Evropská komise eh, vyslovovala kritéria, která vlastně nadále zpomalí ty výzkumné projekty. Další otázka je rozdělení těch projektů do dvou fází. Strategická fáze dva roky a realizace pět dalších let. Dále máme, je zde vyslovena povinnost provádět následnou analýzu úspěšnosti toho projektu po té strategické fázi a potom by bylo rozhodnuto, zda se bude pokračovat v tom projektu, zda se bude ten projekt realizovat. To je něco nového. Finnland und Polen hat sich jetzt noch Litauen zu... Dánsko, Finsko, Polko, Litva, Polsko, Litva se také přihlásila o slovo. Labai norėčiau padėkoti ir poniai Rozbach už tikrai puikų darbą. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Rozbach za vynikající práci na tomto dokumentu. Souhlasím s tím, že výsledky výzkumu by měly být sdílené, informace by měly být vyměňovány a e, výzkum, který monitoruje stav Baltského moře, který se zhoršuje, je skutečně dobrým e, záměrem. Nedávné údaje, co se týče toxicity životního prostředí Baltském moři, to ukazuje, že ta toxicita je desetkrát až dvanáctkrát vyšší, než jsou příslušné limity. A to i v, ti, v těch místech, kde se plánují další velké infrastrukturální projekty. I tam se, tady se ukazuje, že program bonus by měl být určitým vodítkem potom eh, pro plánování eh, těch infrastrukturních, infrastrukturálních projektů. Já souhlasím s tím, že by se měly podílet eh, Rusko a Bělorusko a souhlasím s tím, co řekl pan Sonik, že tady je nebezpečí nerovného rozdělování financí. Některé státy kolem eh, eh, Baltského moře by měly více projektů a bylo by dobré vytvořit takový mechanismus, který by zajistil rovno, rovné rozdělování prostředků ano, děkuji mnohokrát eh, za ty příspěvky. Změna termínu to je 25. února. Eh, zítra 6. Eh, března se bude hlasovat ve výboru a v květnu tam v plénu. Chcete ještě k tomu něco říci? Ganske kort. Um, hvorfor, der er jo flere årsager til, at øh, Østersøen er så forskrækkeligt forurenet. Eh, bylo tady opakováno několikrát, že Baltské moře je velmi, velmi znečištěné a to je pravda. Byly uvedeny některé eh, argumenty, například Dan hovořil o eh, chovu vepřů, Baltské moře také je velmi uzavřené a z toho mm, vyplývá celá řada problémů. Když je například velmi dlouhé, velmi teplé léto, pak v takovém případě Balcké moře je opravdu přímo otrávené, nic tam není možné, tak já naprosto souhlasím s Danem. Já jsem si zaznamenala celou řadu návrhů a opakuji. Balcké moře je velice citlivou oblastí a musíme být dvojnásob obezřetní. Můžeme si klást řadu otázek, můžeme si říkat, zda některé projekty jsou opravdu užitečné nebo spíše nejsou tak užitečné. Můžeme si uh, Eh, říci, že třeba takový či onaký projekt je více zaměřený na Polsko, ale že to platí také Německo. Ne, tak to můžeme uvažovat. Je to projekt, to program, který je pro všechny. Ano, děkuji. Teď se dostáváme k bodu 17 našeho pořadu jednání. To je příspěvek k mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. Navrhovatelka je paní Dačiana Oktávia Sarbu. Předávám jí slovo. Pane Technologiile informațiilor și comunicațiilor uh, pot avea o contribuție. Děkuji, pane předsedo. Informační a komunikační technologie mohou být důležitým příspěvkem k tomu, abychom dosáhli našich cílů energetické efektivity, které jsme si v Evropském společenství stanovili. Takže my můžeme eh, přispět různým způsobem k větší energetické efektivitě, eh, ener- efektivním transportem, ale také efektivním, eh, efektivními budovami. Takže já bych vám ráda zmínila nejdůležitější oblasti, ve kterých informační a komunikační technologie mohou účinně přispět ke snižování spotřeby energií. Eh, rozložení energií nebo distribuce energií a informační technologie jsou propojené, to znamená, informační technologie mohou producentům pomáhat v tom, aby eh, uspokojovali poptávku a aby eh, distribuovali energie velice chytrým způsobem prostřednictvím informačních technologií, v rámci transportu. Eh, zde je možné eh, využívat technologie za účelem organizování videokonferencí, je možné eh, zde organizovat přednášky, kurzy, je možné snižovat emise kysličníku uhličitého tím, že budeme snižovat mm, cestování anebo že budeme mít efektivnější dopravu. Eh, také je možné eh, dopravovat zboží efektivnějším způsobem. Další důležitý aspekt souvisí eh, s informovaností a s výchovou. Velice důležitým faktorem v této oblasti je lidské chování. Často eh, lidé eh, dělají chyby proto, že jsou málo informovaní. Co se týče informačního potenciálu, tak tady je potřeba tento potenciál velice chytře využívat. Technologie energie eh, musíme eh, chytře eh, používat e, standardizovaná metodologie pro lepší využívání informačních technologií je velice důležitá. Komise trvá na tom, že tento sektor e, by měl nalézt možnosti k tomu, abychom mohli lépe měřit energetickou efektivitu, abychom mohli mít srovnání mezi jednotlivými řešeními pro úsporu energií. Takže já bych k této důležité kapitole eh, chtěla zmínit eh, to, že jsem měla velice málo času, měla jsem pouze týden k dispozici, měla jsem k dispozici zprávu, která byla pouze v italštině a existuje zde ještě celá řada jiných důležitých aspektů, které bych chtěla dodat v těch svých eh, pozměňovacích návrzích a ráda bych vyzvala kolegy, aby postupovali podobně, protože máme velice krátké lhůty, které máme k dispozici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 A vaše zpráva je velmi zhrnující, ale podařilo se eh, jasně vymezit um, záběr, eh, rozsah toho dokumentu. Mluvíme zde o um, výpočetní technice a komunikační technice, která by měla na pomoci um, zefektivnit dopravu uh, a energetickou účinnost. Uh, my chceme, aby toto se dělo na všech úrovních společnosti. Co se týče našeho cíle nízkouhlíkového prostředí, tyto technologie by nám měly na pomoci uh, Eh, řešit současnou krizi a přejít na udržitelnější a vyváženější formy hospodářství, které umožní mm, šetřit eh, energii a které nám umožní rychlou a hlubokou proměnu ve všech oblastech průmyslu. Eh, Evropská unie si eh, pro rok 2020 nastavila velmi ambicio, eh, ambiciozní cíle a doufám, že budou potvrzeny společným sdělením. Chceme o 20 snížit spotřebu energie, chceme snížit o 20 ehm, emise CO2 a chceme navýšit, navýšit o 20 použití obnovitelných energetických zdrojů. E, zvýšená energetická účinnost je klíčovým předpokladem abychom tyto, k tomu, abychom tyto cíle splnili, zejména v oblasti stavebnictví, ale také v dopravě, logistice, protože toto jsou odvětví, která mají na svědomí velký objem emisí CO2. Co se týče komunikačních a výpočetních technologií, ty nám mohou na pomoci zlepšit logistické postupy v oblasti dopravy a tak zajistit větší efektivnost dopravy. Mm, <clears throat> poda- mohly by nám na pomoci také zabránit únikům a ztrátám ze sítí a měli bychom přejít na energeticky účinnější systémy v budovách. Takovéto inteligentní systémy nám dále pomohou vzdělávat naše spotřebitelé v tom smyslu, aby změnili své postupy a své zvyky v oblasti využívání energie. Já budu předkládat tři eh, pozměňovací návrhy, které by měly ještě posílit úlohu výpočetních eh, a komunikačních prostředků. První pozměňovací návrh bude směřovat k tomu, že by nám tyto eh, nástroje mohly pomoci chránit životní prostředí, protože budou zlepšovat energetickou účinnost. Druhé pozměňovací návrh zdůrazňuje úlohu ICT při zvyšování energetické účinnosti což bylo zmíněno v sedmém rámcovém programu. A třetí pozměňovací návrh, a už budu končit, třetí pozměňovací návrh zdůrazňuje nezbytnost monitorování monitorování využívání eh, eh, těchto technologií v kontextu udržitelného eh, rozvoje, včetně určitých problémů či výzev, které to může do budoucnosti přinášet. Děkuji, Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Grazie la relatrice. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také navrhovatelce za tuto prezentaci. Jen velice stručně. Chtěl bych hovořit o vývoji elektrické sítě, která se stále více a více stává inteligentní sítí. Tedy sítí, která by měla být schopna inteligentně šířit eh, elektrickou energii dalším spotřebitelům. Důležité je to proto, že si musíme přát eh, efektivní využívání elektrické energie a také proto, že chceme využívat eh, energii z obnovitelných zdrojů. To ale bude možné pouze při využívání IKT. Můžeme také využívat systémy kogenerace. A tím způsobem eh, zlepšovat celkovou efektivnost využívání eh, těchto sítí. To je velmi důležité. Zdůraznit eh, právě kogeneraci, tedy kogeneraci, která využívá také zemní plyn, případně bioplyn. To nám dává možnost plyn skladovat a tudíž eh, mnohem flexibilněji reagovat na eh, potřeby a poptávku po elektrické energii. To můžeme samozřejmě zajistit také širším využíváním IKT. Celá řada věcí samozřejmě zde vstupuje do hry, ale musíme zdůraznit, že je třeba přejít od fyzické fyzikální či eh, hmotné mobility k virtuální eh, mobilitě. Ostatně i zde v našem parlamentě. Mohlo by být méně zasedání, mohlo by to být delší zasedání, prostě zasedání, kdy je možné eh, realizovat diskusy prostřednictvím telekonferencí. Ano, ale nikoli vždycky je pěkné, když tu osobu máme přímo před sebou a nejenom tedy na obrazovce při té telekonferenci. Děkuji, eh, kolega Rosy. Děkuji, pane předseda. Já se chci vrátit k bodům 17, 18, 19. Text nemáme eh, italsky k dispozici a já se teď chci zaměřit na tento aspekt organizace naší práce. My jsme Evropský parlament a není možné nemít k dispozici eh, texty v originálním mateřském jazyce, tedy 19. Eh, budeme mít až zítra, 18. 1. března. A u bodu 16 text eh, Eh, sice v italštině dnes k dispozici je, ale pozměňovací návrhy mají být nejpozději dodány už zítra. Takže hovorili jsme před chvílí o biocidech, což je velice důležitý eh, problém. A zpravodaj, tedy vy sám, jste řekl, že je možné termín posunout aby nám to dalo trošku více času. Ano, to je pravda, dává nám to trošku více času, ale má to zase svá rizika pro překlad pozměňovacích návrhů. My jsme eh, Evropský parlament a jestliže chybí pracovníci na překlady, Prosím, najměme další překladatele. Jsou lidé, kteří hledají eh, práci, jsou k dispozici a eh, my potřebujeme opravdu text v italštině. Ano, my to prodloužíme do pozítří, ale bohužel to není možné déle, protože máme stanovisko pro výbor pro průmysl a ten bude hlasovat, takže buď budeme eh, v limitu časovém, anebo jinak to skončí v koši, takže bohužel jsme vázáni tímto termínem, protože eh, tento výbor pro průmysl by k tomu tématu měl něco říci, protože se ho to týká, takže vás prosím o pochopení, že máme těch 21 úředních jazyků, norština tam ještě není, takže to by byl ještě o jeden více, takže někdy s tím budeme mít eh, určité problémy. Takže 23 je to, do kterých se to musí překládat. Eh, takže potom Barbara de Bruyne. Eh, chtěla jste se přihlásit? Ne? Eh, takže to je nedorozumění, takže to byly příspěvky. Eh, Čana Sabo také se nehlásí, takže Máme tady prodloužení do 25. února v poledne. Další bod eh, našeho programu je program Kozloduj, to znamená finanční pomoc společenství v souvislosti s vyřazováním bloku 1 a 4 jaderné elektrárny v Kozloduj v Bulharsku. Eh, tady máme navrhovatelku paní Antonii Parvanovou, takže jí předávám slovo. Děkuji. Thank you very much, Mr. President. <coughs> Děkuji, pane předsedo. Toto je zpráva, která se týká návrhu, náří, eh, návrhu nařízení eh, Rady <coughs> eh, na finanční pomoc pro vyřazení bloku 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj. Chci zmínit, že jsme měli velmi málo času na přípravu tohoto stanoviska, které um, má na starosti i ITRE a omlouvám se též, že nemáme překlad do jednotlivých jazyků, zatím je to připravena ta zpráva v angličtině. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a e, dosud ani e, ještě všichni stínoví zpravodajové nebyli navrženi, navrženi frakcemi tato zpráva by měla být podpořena výborem Envy na základě dvou důvodů. Jednak je to princip solidarity a rovného nakládání se všemi členy eh, se všemi členy EU, zatím, protože podpora slo Slovinsku, pardon, Slovensku a Litvě pokračuje, zatímco naše končí v roce, skončila v roce 2009 a je tady také důvodem uh, to, že byla změněna strategie na uh, neprodlené vyřazení, nikoli odložené vyřazení, proto uh, abychom byli Mm, a proto je třeba eh, eh, získat to další financování do roku 2013, aby bylo zajištěno bezpečné vyřazení. Eh, ta finanční podpora je 300 milionů euro na rok, od roku 2010 do roku 2013 a to mělo být, být rozděleno do dvou aktivit. 60% peněz jde na vyřazování samotné a 40% na zmírňovací opatření v oblasti energetiky, aby byla nahrazena ta ztráta, která zde vznikne eh, eh, Bulharsko si vedlo s těmi fondů do roku 2009 s správně a prodloužení toho financování zajistí eh, ten dosažení hlavního cíle, tedy včasné vyřazení eh, těch bloků při zajištění transparentnosti a ochrany životního prostředí. <clears throat> jako vý, protože jsme výbor pro životní prostředí, je toto oblast, na kterou kladu velký důraz. zaměřuji se na bezpečnost ekologických standardů, ochranu pracovníků a ochranu před radiací všeho obyvatelstva. Dále je tady klíčový prvek transparentnost všech rozhodnutí, aby ta rozhodnutí byla chápána a podpořena. Eh, ta zmírňující opatření v energetickém sektoru jsou též klíčové vzhledem k dopadu eh, této změny dojde k navýšení cen, protože cen energie, protože eh, dojde k předčasnému vyřazení Zaměříme se na finanční podporu, ale také na soulad s eh, celkovou strategií životního prostředí, abychom řešili všechny eh, dopady za vyřazení čtyř reaktorů předčasného nebo ne, neprodleného eh, <clears throat> Odpovídá to principům, o které se opírá energetická strategie EU. To je eh, snížení skleníkových plynů, eh, konkurenceschopnost energetického sektoru, zajištění energetických eh, dovádek. Produkční kapacita bude muset být kompenzována do velké míry dovozem energie a také navýšením jiných zdrojů na domácím poli. Tady jsou některé údaje. Odhaduje se, že ztráta generační kapacity vzhledem k tomu uzavření čtyř reaktorů bude eh, vést k dalším emisím eh, skliníkových plynů v letech 2011 a 2013 eh, s ekvivalentem CO2 1,2 gigagramu na gigawatt a to povede k 18 tisícům gigagramů nebo 18 tisícům eh, kiloton CO2 v Bulgarku, Bulharsku vzhledem k tomu, že jsou nedostatky energie i v jiných zemích, tak dojde k navýšení tohoto efektu. Zmírňující opatření by měla k smí, vést právě ke snížení těchto emisí, zvýšení obnovitelných zdrojů a energi, eh, ekologických energetických zdrojů. Tento projekt společně s EBRD je v souladu s finančními nařízeními a jejich prováděcími pravidly. Je naší od odpovědností jako rozpočtového orgánu rady zajistit, že finance budou dostupné v tom následujícím rozpočtu pro rok 2011 když se podíváme na postupy a e, před rokem 2010, tak si všímám, že komise vlastně neplnila, nes, e, neplnila ta, ta finanční nařízení, zejména článek 53D a 43 bod 6, které jsem do své zprávy zapracovala. Právě na to období 2010 až 2013 máme zde hlavně Evropskou banku, ale ta pravidla platí pro všechna a komise měla před tou dohodou eh, učinit ty nezbytné kroky k tomu, aby toto nařízení bylo zohledněno a aby to bylo v souladu s tímto nařízením. A na závěr eh, soulad s strategií pro životní prostředí EU je třeba zajistit tak, aby chom, a to tím, že dosáhneme účinného optimálního vyřazení bloku 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj. Děkuji, paní Pervanové, to je velké téma v Bulharsku, ale také pro sousedy a pro Evropskou unii. Paní Rebecca Harms eh, je přítomná z výboru ITRE, eh, takže eh, prosím, máte slovo. Manchmal äh, haben die Grünen gute Někdy mají zelení dobré nápady a proto se rozhodli, že eh, budu nejenom zpravodajkou ve výboru pro průmysl, nejbrž, že se také budu starat o tuto záležitost jako stínová zpravodajka v tomto výboru pro životní prostředí. To dává smysl, je tam potom méně rozporů a je možné se snadněji dostat na společného jmenovatele. Takže Nejdříve bych pro kolegy ve výboru řekla, že za prvé podle mého názoru je třeba konstatovat, že eh, to vyřazení bloku 1 a 4 elektrárny v Kozloduji, že to bylo dobře zdůvodněné a že ty technické důvody, které po kontrole těch bloků eh, se objevily, takže tyto eh, důvody trvají i nadále, že tedy nejsou žádné možnosti nějakého dovybavení, nejbrž, že předčasné vyřazení je určitým příspěvkem k větší bezpečnosti nejenom v Bulharsku, nejbrž také v Evropské unii a také v ostatních eh, sousedních zemích. A pokud tedy eh, to vidím správně, tak ty bloky 1 až 2 až, a 3 až 4 eh, podle toho, jak Eh, jaké, eh, jak dlouho eh, se počítalo, že budou v provozu, tak jsou pět let předtím, než měly být vyřazeny z provozu podle plánu, takže to, za co přebíráme zodpovědnost, pokud tedy vůbec hovoříme o e, vyrovnání u výroby elektrické energie, tak se to týká e, období zhruba pěti let. E, můžeme také mm, uvažovat o šesti nebo sedmi letech a já si myslím, že když vycházíme z této skutečnosti, tak celková suma, která bude převedena do Bulharska, která by v prvé řadě pocházela z rozpočtu Evropské unie, tak to bude celkově 860 milionů euro. Do roku 2013 část bude pocházet také z jiných mezinárodních fondů, to bude ale menší část a je to dobrý příspěvek, který poskytuje Evropská unie jako důsledek vyřazování těchto bloků z provozu. Pro mě se nyní nabízí otázka, jak jak se s těmi penězi bude zacházet. Teď tedy ta poslední tranše, která bude financována, tak se předpokládá, že to bude částka 300 milionů euro, která bude eh, poskytnuta a tato částka by se měla rozdělit do dvou různých částí. 180 milionů by mělo být poskytnuto na další přímé práce, které budou nutné pro vyřazení uložení bloků 3 a 4 a pro eh, bezpečné uložení odpadu, to znamená těch palivových článků a eh, co se týče eh, stavebních prací, které budou nutné, to samozřejmě není nepodstatná částka, protože dost dosavatní podmínky v Bulharsku pro meziskladování nebyly dobré, vůbec nebyly dobré, a takže to bych řekla velice opatrně. Eh, kolegové to samozřejmě mohou eh, opravit. A co se eh, z mého hlediska jeví jako veliký problém, je to, že zatím nebyly učiněny žádná opatření pro konečné skladování a že ty palivové články, které pocházejí z elektrárny v Kozloduji, že se exportují na další zpracování v Rusku. Takže já nevidím, eh, že by to byl příspěvek pro bezpečnost, ať už v Bulharsku nebo v Evropské unii a už vůbec ne pro Rusko, takže je to velice problematická cesta eh, pro eh, řešení těchto problémů a ke konečnému vyřešení těchto problémů s jaderným odpadem to vůbec nepřispívá, to znamená to konečné eh, uložení s tím nemá vůbec nic společného tady s tímto dalším zasíláním. Takže já jsem se už dříve vyjádřila vůči bulharským kolegům v tom smyslu, že zůstáváme u toho, že těch 300 milionů euro bude platba na na eh, odstranění eh, těch odpadů a stavební práce do Bulharska a těch 120 milionů euro, které se předpokládaly na vytvoření náhradních kapacit, což není blíže specifikováno, takže těch 120 milionů, že to má být vloženo do fondu, za pomocí kterého potom Bulharsko bude schopno eh, provádět opatření v oblasti konečného uložení. Já vím, že je to podstatná změna eh, pozic eh, v této záležitosti, ale eh, také jsem se již zabývala otázkou, zdali Bulharsko skutečně tak nutně potřebuje pomoc při vytváření náhradních kapacit. Podle mého názoru vlastní zásobování v Bulharsku není žádným problémem. Evropská komise hovoří o tom, že je třeba Eh, zohlednit jednotlivé regiony a přímé sousedy. Eh, není jich příliš mnoho, kteří by eh, byli sousedy Bulharska v Evropské unii. A co se týče exportu mm, elektrické energie z Bulharska, tak nevíme, jaké jsou zde další úvahy, ale vlastně cílem této pomoci pro Kozloduj eh, eh, by nemělo být to, že bychom tím eh, v Bulharsku podporovali výrobní kapacity pro elektrický proud, který se bude exportovat do zemí, které nejsou blíže specifikovány. Bulharsko také důsledně neinvestovalo do energeticky efektivních eh, eh, výrobních kapacit, které by byly přátelské k životnímu prostředí, nebož používalo se uhlí a atomové projekty, jako například v Německu velice společné eh, sporná, elektrárna Bylina a já bych řekla, že z hlediska bezpečnosti by ty bruselské prostředky měly být investovány do bezpečného uložení a odstraňování odpadů. Děkuji. Děkuji, to bylo velice zajímavé a je tam toho ale hodně, co bude posuzovat výbor pro průmysl. My jsme spíše příslušní pro eh, životní prostředí, takže Karin Kambach, prosím. Eh, já eh, bych hovořila jménem kolegy Kvolecky, který se vyjádřil, že nemůže být přítomen dnes a je zpravodajem k tomuto tématu, takže já bych tady v první části svého příspěvku se vyjádřila eh, ve smyslu jeho stanoviska. By believe... Domníváme se, že rychlé vyřazení bloků je důležitým projektem, protože sníží dopady na životní prostředí a zvýší také dovednost, což by dovednost těch odpovědných pracovníků, což by mělo i dobré ekonomické dopady. Je třeba zdůraznit aspekty ekologické, e, která, což souvisí i s tím, že je třeba, jak budou, že je třeba monitorovat, jak budou tyto věci uh, utráceny, ty peníze. Takže já bych tu příležitost ve svém vlastním jméně chtěla využít k tomu, že eh, říkám, že mě těší, že vyřezujeme z provozu jaderné elektrárny a velice lituji toho, že Bulharsko by i nadále chtělo investovat do jaderné energie. Děkuji, Sabina Vilc. Äh, Já jsem stínovou zpravodajkou zpravodajkou pro eh, tu eh, zprávu, která eh, se týká té finanční pomoci, takže já bych souhlasila s příspěvkem kolegyně Halms, že ty finance by měly sloužit k vyřazování bloku 1 4 z provozu, takže tady jsou to projekty, které se týkají bezpečného ukládání odpadů a jejich odstraňování, takže ty vyhořelé palivové články by samozřejmě neměly být exportovány za peníze Evropské Evropské unie k dalšímu využití a mimo to by se měly eh, zavádět opatření eh, v oblasti životního prostředí, takže mělo by to sloužit k předčasnému vyřazení z provozu těchto zařízení, takže tady se jedná například o náhradu eh, těch kapacit výroby elektrické energie, ale já bych byla proto, aby to šlo do obnovitelných energií a potom do zvyšování energetické efektivity a bezpečnosti zásobování Mm, veřejných a soukromých subjektů a samozřejmě bych chtěla upozornit také na to, že bezpečné konečné uložení atomového odpadu neexistuje, že je vždycky nějaké zbytkové riziko, ale musíme eh, dobře zacházet s těmi odpady. Je důležité říci, že Bulharsko i nadále je exportérem eh, elektrické energie a co je také velice důležité a co paní Hams eh, také požadovala ve zprávě ITRE, že tedy to vyřazení z provozu těch bloků 1 a 4 je konečné a že ty reaktorové bloky nebudou mít žádnou možnost, aby mohly být zase uvedeny do provozu. A to je velice důležité, protože mm, je to určitý sporný bod v Bulharsku, že se mají tyto bloky vyřadit z provozu. E, potom je zde transparentnost u použití prostředků a to je velice důležité. A jak potom e, bude probíhat konkrétní využití těch 300 milionů euro tak eh, Evropská unie v minulosti eh, eh, investovala do smysluplných udržitelných projektů v Bulharsku v oblasti výroby energie, ale je to tak, že zde proběhly určité investice do uhelných elektráren a když máme takovéto investice s evropskými prostředky, tak bychom měli podporovat každopádně obnovitelné energie v Bulharsku a to by potom mělo být tedy spojeno s určitými podmínkami pro takovéto subvence. Děkuji. Děkuji za komisi. Je zde paní Blumhýbe. Možná, že byste nám měla říci svůj názor. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za to, že podpořila náš návrh. My si myslíme, že je velmi zajímavé, že to podporuje oba pilíře, jak ten nukleární, proto eh, vyřazení z provozu a management těch odpadů a tak, tak, také pro ten energetický sektor. A protože ten energetický sektor je poněkud konfliktní, tak bych k tomu chtěla něco říci takže my máme ty peníze na to vyřazení z provozu a my jsme tím nefinancovali eh, žádné uhelné elektrárny, my jsme financovali výhradně eh, obnovitelné energie anebo projekty, které byly velice energeticky efektivní, protože ty energeticky efektivní projekty eh, vykazují velmi dobré výsledky oproti jiným velkým projektům, takže my jsme toho názoru, že bychom toto okno Bulharsku minimálně do roku 2013 měli nechat otevřené a že bychom i nadále měli investovat do energeticky efektivních projektů a také do sítí, protože pokud odpojíme od sítě čtyři reaktorové bloky, tak se to eh, rozložení dodávek energií změní a je třeba do toho investovat, protože to, co Bulharsko má k dispozici, to nebylo dostačující, takže my jsme se zároveň snažili velice masivně eh, investovat do projektu managementu odpadů a do eh, meziskladů, takže pro proto nezbývalo dostatek prostředků na to, abychom mohli dostatečně investovat do energetických eh, projektů, takže proto já bych chtěla sněmovnu vyzvat k tomu, aby souhlasila s naším návrhem. Děkuji. Hýba. Děkuji, paní Blomhýba. Paní zpravodajka se vyjádří na závěr, prosím. Thank you very much. Uh, may I switch to Bulgarian? A couple of seconds you to put your headphones. Já eh, budu hovořit bulharsky, takže jenom chviličku. Всички съдокладчици за... Děkuji za vaše příspěvky, za otázky a komentář. Děkuji také komisi za podporu a eh, s ohledem na požadavek na transparentnost a eh, na otázku energetické účinnosti a, a na to, jaké Finanční prostředky na to vyčlenilo Bulharsko. Před vyřazen, vyřazením těchto čtyř bloků vyváželo Bulharsko eh, energii v objemu asi 2000 gigawatů. Po vyřazení dvou bloků byl tento vývoz omezen, to bylo Řecko, Srbsko, Makedonie, Albánie. Eh, což způsobilo také nedostatek energie v těchto zemích a eh, období takzvaných eh, blackouts. My nechceme obnovit tyto bloky. To byla určitá varianta v roce do roku 2008, že by bloky 3 a 4 v, v období nějaké velké krize či velké závislosti, nebo v krize, tak jako byla eh, krize dodávek plynu z Ruska, eh, to bylo zvažováno, nicméně takový návrh nebyl předložen komisi, takže i kdyby byla krizová situace, znovu obnovení těchto bloků se vůbec nezvažuje. To Bulharsko nechce, nepožaduje. vyjasnění, které chci udělat. Co se týče vyhořelého paliva, má Bulharsko skutečně smlouvu s Ruskem. vyhořelé palivo z, jednot, z bloku 1, 2, 3. Tato smlouva je stále platná. Co se týče meziskladu, ten bude používán na méně nebezpečný odpad, který je, bude eh, odpad z toho, z toho doprovodného zařízení, budov a dalších věcí, takže nebudeme eh, nijak závislí na tomto a nebudeme vyvážet eh, Eh, vyhořelé palivo, ty peníze 300 milionů euro nepůjdou na toto. Eh, stavební eh, odpad, půjde, bude to jenom ten stavební odpad, který půjde do toho mezi skladu a bude tam bezpečně uložen. A ještě jedna věc, ta se týká těch 2000 gigawatt vývozu a jak budou nahrazeny náhrada bulharskou byla učiněna tak, že se začalo více používat uhlí a a takovéto um, elektrárny, které fungují na uhlí nebo na koks, které máme také uzavřít, dojde k tomu, že, bude nedostateč, že nebudeme mít dostatečné dodávky energie a dojde k blackoutům. Eh, není Nemělo by, já vím, že máme tuto povinnost, nicméně nemělo by dojít k té destabilizaci energetických dodávek v Bulharsku. A proto je nutné, aby, těch eh, chybějících, eh, aby ty chybějící 2000 gigawatů byly nějak nahrazeny, abychom je nemuseli nahrazovat technologiemi, které poškozují životní prostředí a které jsou zastaralé a které by tež měly být vyřazeny z provozu. Já budu potěšená, když budu moci se stínovými zpravodaji hovořit o těchto věcech a dosáhnout schody během příštího týdne. Děkuji. 1. března je lhuta pro podání pozměňovacích návrhů, takže možná ještě tento týden. Děkuji. Ano, děkuji paní Parvanové. Skutečně 1. březen 12 hodin, a to je lhůta pro pozměňovací návrhy podle nového postupu i u této zprávy. Děkuji. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního dopoledne. Eh, delegace, delegování eh, pravomocí komisi smlouvou, eh, Lisabonskou smlouvou. Eh, zde proběhla určitá změna. Eh, parlament má podstatně více pravomocí, tři ehm, delegování na komisi. Konference předsedů navrhla, že my jako parlament bychom v plénu přijali Eh, dokument eh, právní výbor je příslušným výborem a protože se to velmi často týká našeho výboru, tak eh, jsme se rozhodli, že k tomu vyhotovíme stanovisko, které jsem připravil já. Máte to mm, pouze v jednom jazyce, je to v angličtině a jde zde o to, že jsme zde vlastně na stejné úrovni s radou ministrů a není tomu tak, jako dříve u eh, komitologie, že jsme byli znevýhodněni. Takže to je eh, jádrem této záležitosti. A potom také jde o to, abychom měli dostatek času, abychom mohli ty akty zhodnotit. A tady především o eh, letní přestávce a vánoční přestávce nastává zvláštní situace, kterou je třeba zohlednit. A my bychom bychom také chtěli se účastnit, tak jako rada, eh, u těch eh, návrhů, které dělá komise, takže není možné, aby jenom národní experti se tam účastnili a Evropský parlament by eh, teprve Eh, dostal ten závěrečný akt a nemohl by eh, včas eh, se do toho procesu zapojit. A konečně si myslím, že potřebujeme interinstitucionální dohodu mezi Radou komisí a parlamentem, protože to je něco, co mezi těmi třemi institucemi se musí nějakým způsobem zpracovat. Takže to tedy velice krátké, jako velice krátké zhrnutí doporučení pro náš výbor. Petalí se hlásí hlásí? Ano, děkuji, pane předsedo. Nejenom, že jste mi udělil slovo tedy, to dělám vždycky, ale také za tu provedenou práci, takže eh, my jsme si mysleli, eh, že by bylo velice dobré, kdybychom převzali tento úkol, protože skutečně tady jde o vliv parlamentu a jde o naše pravomoci a jejich výkon ve prospěch našich občanů a občanek. Já vám děkuji za eh, předložené předložený, předložené stanovisko a myslím si, že zde musíme dávat velký pozor, protože tady ty eh, delegated acts nebo secondary legislation, to se týká našeho výboru a pokud nebudeme dávat pozor, tak naše práva nebudeme moci skutečně uplatnit a mohlo by to mm, znamenat určitý precedens pro jiné výbory. My jsme o tom již hovořili eh, v souvislosti se zprávou paní Barbary de Bruyne, takže já si myslím, že v zásadě zásadě eh, můžeme souhlasit s návrhy pana předsedy. Možná jenom několik eh, malých upřesnění pod bodem jedna Tady bychom rádi doplnili ehm, eh, že ta delegovaná nebo sekundární Legislativa se musí sledovat vždycky případ od případu, protože podle toho, co za téma právě zpracováváme, tak tyto sekundární právní akty mohou mít velký politický význam nebo menší význam, takže je třeba zde mít určitou flexibilitu pro parlament a v bodě čtyři bych navrhla, abychom nehovořili o ELI nejbrž o urgent procedures, protože to musí být skutečně naléhavé. Normálně potřebujeme určitý čas, abychom to mohli proskoumat a pokud je to naléhavé, tak potom bychom měli eh, mít možnost se odchýlit od těch eh, mm, stanovených lhůt a potom u bodu 5 v poslední odrážce v návrhu stanoviska je inviting parliament to preparatory meetings held in relation to delegation Delegated Acts, my bychom možná navrhli ze strany F, že bychom zde napsali involving Parliament eh, into the preparatory work, to znamená, že se zde eh, telefonuje, vyjednává, chtěli bychom tedy u toho být stejně tak jako rada, to je možná nejdůležitější bod, eh, který je třeba vyzdvihnout, to znamená, že musíme být eh, na eh, úrovni, která nebude horším postavením, než jaké má rada. To znamená, že eh, to jsou takové malé návrhy na zlepšení, ale jinak si myslíme, že to předložené stanovisko je velice dobré a připojujeme se k němu. Děkuji. Ja, ich sehe das in dieser nicht. Eh, takže vidím, že eh, v tomto speciálním tématu není příliš velká dynamika, protože eh, skutečně koordinátoři se tím více zabývali, takže slyším Petr Líze, že zde tedy říká, že early approval je něco jiného než urgency procedure, takže tady je třeba dbát na to, abychom nepoužívali eh, nevhodná slova, takže bychom to mohli vyměnit. Co se týče involving into preparatory work, to je lepší než inviting parliamentu preparatory meetings, to si myslím, že je velmi dobré a nahoře u bodu jedna jsme řekli in principle, eh, že starý postup komitologie se vymění, no, zamění za nový postup podle článku 290, takže e, uvidíme, zda bychom tam ještě napsali, že e, případ od případu by toto bylo e, eh, přeskoumáno. Takže Konečný termín pro pozměňovací návrhy je pozítří eh, 25. února 12 hodin, takže dostali jsme se na konec našeho pořadu jednání pro dopoledne a v 15 hodin budeme pokračovat s dalšími body našeho programu. Tímto ukončuji naše dopolední zasedání. So.